Good morning, everybody. I am really sorry. Uh, Dobré dopoledne. Omlouvám se, že nemluvím tak dokonalou Němčinou jako paní předsedkyně, ale eh, čekáme na pana zpravodaje, pana Celera. Eh, snažíme se ho kontaktovat, takže omlouvám se za spoždění. Až přijde, tak nám určitě všem koupí snídani. Navrhuji, abychom eh, v jeho nepřítomnosti začali bodem číslo 10 protože pán Figurero je zde s námi, takže e, začneme tedy účetním dvorem. Eh, pan Celer bude také zastupovat e, pana Sarvamu u bodu 10, takže budeme na něj muset počkat u obou bodů, ale já tedy navrhuji, že nejprve začneme prezentaci Evropského účetního dvora. E, omlouvám se, nejde to, nejde to udělat jinak. Eh, vítáme vás a máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, členové eh, rozpočtové, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Představím vám zprávu o certifikačních orgánech ve vztahu k výdajům na společnou zemědělskou politiku. Budu mít takové čtyři otázky, na které, které tady budu klást a potom na ně odpovím. První otázka je, proč jsme udělali tento audit? Eh, druhá otázka, jaké eh, přesně otázky jsme kladli a čím jsme se zabývali, co jsme zjistili a co doporučujeme. Toto jsou tedy mm, hlavní otázky, eh, které nám pomohou porozumět eh, tomuto auditu. Takže proč jsme jej dělali? Eh, jistě všichni víte, že Evropská unie vydává 363 miliard euro na společnou zemědělskou politiku, to je ve stávajícím období. To tedy odpovídá 38% eh, víceletého finančního rámce. Víte všichni, že tyto výdaje jsou spolu spravovány eh, komisí a členskými státy. Jde tady o obrovské finanční zdroje Evropské unie. A jak ještě uvidíme, jde tady také o velmi citlivé e, otázky, jako je například ochrana finančních zájmů Unie. Tento audit se zabývá novou rolí certifikačních orgánů, což jsou orgány ve členských zemích. A ty od roku 2015 eh, zastávají novou roli. A sice mají poskytovat stanovisko o zákonnost výdajů, eh, kde si eh, někdo žádá proplacení ze strany komise. Takže tady jde tedy o eh, zákonnost těchto výdajů, zda tam dochází k nějakým nesrovnalostem či nikoli a samozřejmě jde o ochranu finančních zájmů Unie. Takže v tomto roce 2015 certifikační orgány hrály důležitou roli, tak abychom se dostali k novému auditnímu modelu, a to je vlastně eh, přístup jednotného auditního modelu. Eh, to vychází z evropských nařízení. Nějaké otázky jsme si položili? První otázka je, je nová role certifikačních orgánů, tedy poskytování stanovisek ohledně toho, zda eh, je všechno provedeno řádně a zákonně. Je to tedy krokem vůči přístupu jednotného auditu, eh, jak, je, jak to požadují evropská nařízení, to byla první otázka. A za druhé, eh, umožňuje nový rámec certifikačním orgánům předložit stanovisko eh, o výdajích společné zemědělské politiky v souladu s nařízeními a mezinárodně uznávanými eh, auditními normami. Čím jsme se zabývali? Zabývali jsme se Eh, směrnicemi komise pro eh, certifikačními orgány, které eh, jsou platné pro první rok plnění, to je tedy rok 2015. Abychom věděli, zda to tedy ten nový rámec všechno zajišťoval. Zabývali jsme se tím, zda certifikační orgány provádí eh, vhodné řádné eh, hodnocení rizika a reprezentativní výběr vzorků. Eh, potom zda došlo k vhodné míře substantivního testování a zda byla dosažena řádná míra chybovosti, co se týče auditního stanoviska. My jsme provedli takové hm, šetření v 16 členských zemích. Eh, tam jsme se zabývali asi 60% eh, výdajů eh, na společnou zemědělskou politiku. Navštívili jsme 6 členských zemí. A co jsme zjistili? Hlavní zjištění jsou nová role certifikačních orgánů, je pozitivním krokem směrem k jednotnému auditnímu modelu. Pomůže členským státům posílit kontroly, snížit eh, globální náklady na audit a také umožní jak komisi, tak Evropskému účetnímu dvoru obdržet ujištění ohledně zákonnosti výdajů. Nicméně, myslím si, že v, konkrétně v roce 2015 mm, model ujištění komise stále vychází z kontrolních výsledků členských zemí. Rámec nastavený pro první rok e, nové role certifikačních orgánů e, tady projevil e, jakési nedostatky v, ve svém nastavení. Eh, důsledkem tedy je, že stanoviska certifikačních orgánů eh, nejsou plně v souladu s příslušnými standardy a pravidly v důležitých oblastech. Co tedy doporučujeme? Předkládáme dvě hlavní doporučení. Za prvé, Komise v budoucích letech by měla využívat výsledky certifikačních orgánů jako klíčový prvek svého eh, modelu ujištění, co se týče zákonnosti výdajů v oblasti společné zemědělské politiky, protože eh, stejně tak, jako máme mm, to stanoveno eh, ve finančním nařízení. Druhé velké doporučení je, že komise by měla přeskoumat své směrnice nebo vodítka. Jakým způsobem by to měli, měla komise udělat? Zde doporučujeme, že eh, hodnocení rizik se musí zaměřovat na klíčové kontroly, které už používá komise nikoli eh, za použití nějaké akreditační eh, matice, tak jak se to použilo v roce 2015. Za druhé si myslíme, že bychom měli mít eh, pojistky, které se týkají odebírání vzorků a také vlastně kontrol na místě, tak aby bylo eh, dosaženo toho, že ty vzorky jsou opravdu eh, reprezentativní a Potom je tam také otázka poskytování informací eh, platebním agenturám. Kromě toho doporučujeme tedy revizi těch komisních směrnic. Takže určitě u toho vzorkování bychom neměli vycházet z plateb. Čtvrté doporučení je možnost, eh, to zdůrazně, že to je tedy možnost, substantivního testování, které probíhá na místě a eh, nebude tedy omezeno na eh, výkon Eh, taky bychom eh, se měli eh, zaměřit na jednotnou míru chybovosti v auditech ve, stav, ve vztahu tedy k, těm, k této zákonnosti. A míra chybovosti by měla být reprezentativní populace, která, je, která tedy spadá pod auditní stanovisko. To, toto byla teda hlavní, tedy hlavní doporučení k otázkám, na základě otázek, které jsme si položili. My v účetním dvoře si myslíme, že všechno, co tedy proběhlo v souladu s novými pravidly pro certifikační orgány, je pokrokem v auditování výdajů společné zemědělské politiky. A mé stanovisko je takové, a věřím, že to není pouze mé stanovisko, že jsme měli plodný pracovní vztah s komisí týkající se všech otázek. Děkuji vám za pozornost a nyní rád zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji za velmi detailní prezentaci. Spravodajem k této složce je Petr Sanama a je zastoupen panem eh, Celerem, takže prosím, můžete přednes připomínky pana zpravodaje, potom se obrátíme na stínové zpravodaje a potom určitě přijde i komise. Um. Thank you very much, chair. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se za spoždění. Jsem obětí bruselské eh, přepravy. A já bych teď eh, přečetl poznámky pana Sarvami, našeho koordinátora, který bohužel nemůže být eh, zde na tomto zasedání a požádal mne, abych eh, přednesl jeho poznámky. Spravodaj Pan Petr Sarvama by rád vřele poděkoval Evropskému účetnímu dvoru za vynikající podrobnou práci na té, na toto důležité téma, protože to zvláštní zpráva přichází eh, ve správný čas ohledně eh, výdajů na společnou zemědělskou politiku a na, zabývá se tedy jednotlivými doporučeními, protože je jich hodně. Spravodaj je také spokojen s tím, že komise přijímá většinu doporučení a bude zvažovat jejich implementaci. Také vítá pozitivní pokrok, lituje toho, že jednotný model auditu ještě nefunguje plně eh, podle svého potenciálu, pouze omezeně, protože jsou tu určité slabiny ve stávajícím rámci těchto certifikačních orgánů. A právě proto eh, stanoviska eh, certifikačních orgánů neplní zcela standardy je zapotřebí tedy zlepšit eh, metodiku ohledně správnosti a legálnosti eh, výdajů a vydávání ujištění o nich. Potřebujeme tedy eh, v těch hlavních směrech mít jasně stanovené stanovená pravidla, abychom měli ujištění o správnosti kontrol, abychom měli reprezentativní vzorky, aby nedocházelo ke zbytečnému vypočítávání dvou mír chybou, chyb a abychom měli eh, důvěryhodná stanoviska založená eh, na eh, chybách, kde nebude podhodnocena ta celková míra chyb. Je zapotřebí, aby, byla, aby vznikla opatření, která budou zdokonalovat tento eh, model dosahování ujištění o správnosti a legálnosti výdajů. A proto by eh, tímto způsobem pak měly eh, certifikační orgány dosáhnout dokonalejších stanovisek. Komise by měla dosáhnout větší důvěryhodnosti kontroly dat a případně e, lépe předem odhadovat e, celkovou míru chyb na základě stanovisek poskytnutých certifikačními orgány. Stanov... Spravodaj e, také uvádí, že je zapotřebí dosáhnout toho, že v celkové míře chyb se nebude zbytečně kumulovat množství jednotlivých chyb a že bude možné předejít nedorozuměním eh, při finančních eh, korekturách. Je zapotřebí, aby komise přišla s patřičnými eh, řešeními na synchronizaci kalendáře tam, kde jsou transakce nespadají do IACS a um, aby byly ve správnou dobu prováděny kontroly na místě v době, kdy jsou prostředky vypláceny. Spravodaj věří, že větší důraz by měl, krá, by kladen na um, ehm, kontrol rizikovosti a na kontrol členských státech. Kontrolní model je stále ještě příliš složitý pro příjemce, zejména v těch členských státech, kde jsou nesprávnosti nebo um, podvody um, méně časté a kde je možné eh, dojít eh, ujištění o legalitě a správnosti jinými způsoby. Zpravodaj má také za to, že by se lépe mohla eh, využívat technologie při kontrolování výdajů v této oblasti. Například Lepší míry ujištění by se dalo dosáhnout i satelitními kontrolami, aby jednotlivé subjekty nebyly eh, zbytečně zatěžovány kontrolami na místě. Eh, model jednotného auditu by měl přinést eh, funkční administrativní systém, zlepšení kontrol, snížení administrativní zátěže. Komise by tedy měla poskytnout méně úroveň kontroly a také Eh, ve prospěch tedy eh, výdajů v členských státech a příjemců. Je zapotřebí využívat eh, zodpovědně tyto výdaje a zpravodaj je přesvědčen, že je zapotřebí, aby v celé EU eh, harmonicky byla uplatňována jednotlivá kritéria. Také žádá komisi, aby dále usilovala o napravení těchto slabin v implementaci i v metodice, aby dosáhla skutečně efektivního jednotného auditního modelu v této oblasti výdajů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Celere. Hovořil jste za našeho zpravodaje. A teď se dívám, zda tu máme stínového zpravodaje z SAD, ale já jsem stínová zpravodajka za ALDE, takže bych ráda uvedla jen pár bodů. Skutečně bych ráda poděkovala eh, účetnímu dvoru za tuto souhrnou zprávu a panu zpravodaji za velice dobře připravený dokument, který schrnuje eh, všechna zjištění účetní dvora. Myslím, že eh, jednotný eh, auditní model je klíčovým pilířem a proto se o něj tak eh, blízce zajímáme a je hlavní odpovědností komise to, že budou eh, prostředky na SZP využívány eh, efektivně. A je zapotřebí také změnit eh, to vnímání kontrolních mechanismů, aby byly založeny na důvěře. Všichni aktéři, kteří pracují na zemědělské politice, se musí účastnit a musí poskytovat informace. Co se týče této zprávy, zaprvé musíme vyřešit všechny ty slabiny, které má stávající rámec také metodiku, implementaci a sdílení eh, informací o osvědčených a také neosvědčených praxích, tak aby se tento model zlepšil. A snad se to tedy zlepší pak nejen tedy ve společné zemědělské politice. Eh, většina eh, doporučení účetního dvora už je nyní uplatňována a doufám, že nám to rok 2018 ukáže jako realitu. A předám slovo Eh, dalšímu kolegovi, panu Flanaganovi. Eh, um, eh, Děkuji mnohokrát. Mám několik otázek na komisi. Jako zástupce zemědělců a všech ostatních v mém okrsku, ale zejména těch zemědělců, ti se obávají o tom, že ve finále to bude znamenat více byrokracie pro zemědělství. Doufám, že to tak nebude a chci se zeptat, zda jste provedli analýzu nákladů a přínosů. Jak toto zapadá do mantry komisaře Hogena o zjednodušování? A poté, a to už tady eh, probíráme dlouho, zemědělci musí být přesvědčeni o tom inspekčním režimu a musí existovat nezávislý systém odvolání, aby zemědělci mohli zmiňovat své obavy. V případě Irska k tomu ovšem nedošlo. Měli bychom mít veřejný dohled eh, nad eh, každý, každou pencí, kterou utrácíme, to je správně. A eh, Samozřejmě zemědělci musí plnit určité předpisy, stíhat termíny a tak dále, ale pokud členské státy selžou ve svých závazcích, tak jim se nic nestane. Takže Eh, já se chci zeptat, jestli toto bude znamenat dodatečnou úroveň eh, kontroly byrokracie a jak to tedy zapadá do toho zjednodušování. Děkuji. Jsou další kolegové, kdo by chtěli vystoupit? Ne, takže dostane slovo komise. Je to Bruno Šován z DG Agri, šéf odboru pro koordinaci. Ehm, takže máte slovo. Omlouvám se, že jsme to museli vzít takto flexibilně. Museli jsme začít bez vás, ale jsem si jistá, že dokážete reagovat velice vhodně, takže máte slovo. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, vážení členové účetního dvora, dovolte mi stručně představit názory komise k práci certifikačních orgánů. SZP vydává zhruba 70 miliard euro ročně. Chceme zlepšit eh, účinnost vydávání těchto peněz a eh, zlepšit účinnost kontrol. Méně kontrol, ale lepších. Eh, zajišťovací model SZP plní své úkoly, míry chybovosti se rok od roku snižují. Nejnovější výroční zpráva DG Agri tento trend potvrzuje i ve složitém kontextu Ehm, implementace nového systému přímých plateb. Tento model eh, je zajištěn na pyramidální struktuře kontrol, která staví na akreditovaných agenturách a jejich primárních kontrolách. Každá vrstva pak hodnotí kontroly a audity předchozí vrstvy. A samozřejmě při hodnocení eh, míry zajištění chceme identifikovat eh, přesně identifikovat nedostatky v řídícím a kontrolním systému, které jsou příčinou chyb. Tak, aby členské státy mohly podniknout eh, včasnou a cílenou nápravnou činnost, aby ten systém eh, se vylepšil. Proto nová role certifikačních orgánů nemá být vnímána jako alternativa tomu dobře fungujícímu modelu eh, zajištění SZP, ale spíše jako jeho posílení které, až se dostane na provozní eh, rychlost, bude efektivně pomáhat členským státům tam, kde budou identifikovány chyby na straně národního auditora, to znamená tím auditním orgánem, a přispěje to k tomu, abychom skrotili míru chybovosti. Rovněž eh, snížíme počet primárních kontrol v terénu, kde budeme mít tedy dostatečné ujištění o tom, že chybovost je pod úrovní 2%. Zde můžu reagovat na určité obavy ohledně rizika zvýšení administrativní zátěže. Už teď devět členských států využívá možnost redukovat počet kontrol eh, na té primární úrovni, protože certifikační orgány připravili stanovisko, které komise považuje za spolehlivé ve smyslu, že zde je dostatečné zajištění, že chybovost je pod dvěma procenty. A v těchto případech už je to devět členských států. Vidíme hmatatelné výsledky pro zemědělce co do snížení počtu kontrol. A samozřejmě to povede k reorientaci auditových snah, audi, auditorských snah komise. Zaměříme se na práci certifikačních orgánů e, a je to takový ten přístup jednotného auditu. Metodické slabiny identifikované účetním dvorem se řeší. Členským státům jsme představili nové pokyny, které budou na dobrovolné bázi, bázi platit od roku 2018. Od finančního roku 2019 se pak stanou závaznými. Takže rok 2018 mohou certifikační orgány vydat k, eh, vydat stanovisko k výdajům některého roku. A vlastně, když vydávají stanovisko k roku X, tak eh, práci v terénu musí provádět v roce X-1. minus Proto komise rozhodla, že nové finanční pokyny pro rok 2018 budou pouze dobrovolné, protože u některých členských států by bylo nemožné zahájit ty kontroly v roce 2017, to znamená teď. Komise je přesvědčena, že byť lze finanční pokyny pro rok 2015 zlepšit, tak přesto umožňují eh, certifikačním orgánům vydat stanovisko k legálnosti a pravidelnosti plateb. Už jsem zmínil, že devět členských států již využívá výsledky práce certifikačních orgánů pro zredukování kontrol v terénu. Komise dále nesouhlasí s doporučením účetního dvora ve smyslu, že, že certifikační orgány by byly v terénu i u transakcí, které nebyly řízeny e, v terénu výplatní agenturou. Dovolte mi vysvětlit vám proč. V rámci toho pyramidového hodnotícího systému je hlavním eh, cílem certifikačních orgánů hodnotit kvalitu kontrol, eh, které provádí platební agentury a měřit eh, případné rozdíly mezi výsledky kontroly výplatní agentury a certifikačního orgánu. To vede k tomu, čemu říkáme míra neplnění, tedy k těm určitým rozdílům, což indikuje zda nebo ne, máme dostatečné ověření, že ta výplatní agentura pracuje dobře. A případně pak komise, pokud ty výsledky jsou záporné, navyšuje tu míru chybovosti, kterou nahlásí ta výplatní agentura. Jde tedy o neplnění, o rozdíly mezi tím, co nám říká certifikační orgán a co nám říká výplatní, výplatní agentura. Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy na tomto jednotném auditním systému. Takovýto systém povede k solidnějšímu ujištění v tom smyslu, že kontrolní systémy fungují a pokud to bude možné, povede to ke snížení počtu kontrol. Sníží to také objem práce v oblasti auditu a plnění pravidel, jak v komisi, tak v účetním dvoře. To je vše, děkuji za pozornost. Děkujeme vám. Tak eh, teď se chci zeptat, zda chtějí vystoupit ještě nějací další kolegové. Pokud nikoli, tak poprosím účetní dvůr o reakci. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji. My jsme si vědomi eh, pozice komise, jak už jsem říkal v prezentaci. Myslíme si, že jsme měli opravdu eh, plodný eh, pracovní vztah, dobrou výměnu názorů, stanovisek Mm, v průběhu, kdy jsme tady pracovali na tomto auditu. V odpovědi na otázky, které zde zazněly, chci říci. Zdůrazňuji, že tento nový model, ten jednotný auditní model, jak i říkala paní předsedkyně, hmm jedním z řešení pro opravdové usnadnění. Vychází to také z důvěry v užívání finančních zdrojů v Evropské unii. Tady vůbec nejde o větší administrativní zátěž. Naopak jde o méně kontrol, ale lepších. Jak zdůraznila i komise. Já bych řekl, že ve vztahu k tomuto auditu a také e, ve vztahu k analýze, kterou jsme provedli ohledně komisních směrnic v roce 2015, my chápeme, že e, došlo k určitým potížím v roce 2015, protože to byl první rok uplatňování těchto směrnic, první rok uplatňování nových e, pravidel, nových rolí e, certifikačních orgánů v členských zemích. To chápeme. Ale myslíme si, že problémy byly už v nastavení celkového rámce, tak jak to komise nastavila pro ten rok. A asi se shodneme všichni na tom, že tedy eh, ty problémy v tom nastavení byly. Důkazem toho také je, že i sama komise předložila nové směrnice, které nyní členské státy mohou uplatňovat na dobrovolné základně pro rok 2018. Většina problémů, které jsme identifikovali, jak říká i komise, už jsou tedy překonány těmi novými směrnicemi. Takže eh, tam byly tedy eh, takové počáteční problémy v tom nastavení. A proto si myslím, že komise i souhlasila s většinou našich doporučení. Hm, tak je tam tedy možnost, že ty certifikační orgány dělají eh, kontroly na místě A e, kde to směrnice nepovolují. Tady připomínám, že nesmíme zapomínat, že evropské, evropská nařízení říkají, že certifikační orgány jsou operační nezávislé auditní orgány. E, pokud jsou tedy opravdu nezávislé, musíme chápat také přitom, že máme na paměti mezinárodní auditní standardy, že by měli mít možnost vytvořit všechny kontroly, které považují za potřebné, proto aby se vyjádřili k zákonnosti a řádnosti. To je tedy velmi důležité. Aby se tedy naplnil jeden bod evropského nařízení, který říká, že auditní systém musí respektovat mezinárodní standardy. Takže takový všeobecný závěr je, že musím zopakovat tedy, že to je vlastně teprve jeden z kroků, který směřuje k tomu jednotnému modelu a pokud vše bude fungovat dobře, docílíme tedy méně byrokracie pro zemědělce méně výdajů na kontroly v Evropské unii a díky tomu budeme také efektivnější a e, účinnější. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. E, pane e, Figueiredo. Děkuji za všechna vysvětlení a budeme se těšit na práci na dalších zvláštních zprávách. Teď se dostáváme zpátky k bodu 9, to je tedy souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Hlavním eh, příslušným výborem je budget a zpravodajem je pan Joachim Celer. Vážený kolego, máte slovo. Eh, potom si vyslechneme stínové zpravodaje a také zde máme s námi komisi. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rozpočet, nebo diskuse o rozpočtu na rok 2018 eh, se předpokládala, že tedy bude zakotvena v diskusí, v diskusi o střednědobém přeskumu víceletého finančního rámce. Ovšem, střednědobý eh, přeskum. Z důvodu, které souvisí s vystoupením eh, Spojeného království z Evropské unie, ale ne pouze z tohoto důvodu, tedy eh, ten střednědobý přeskum byl odložen. Takže opět se teď věnujeme tedy eh, rozpočtu na rok 2018 na základě stávajících tedy vědomostí o provádění rozpočtu a víceletého eh, rámce. Komise tedy předložila na základě eh, těchto stávajících znalostí tedy své návrhy. I v minulých letech jsme zjistili, že na jedné straně prostředky evropského rozpočtu Mm, samozřejmě se pojí s celou škálou eh, požadavků a ty zdroje jsou omezené. A proto tedy zejména náš výbor žádá, abychom eh, s těmito prostředky nakládali efektivně a účinně. A my máme přitom mít také na paměti všeobecné cíle A máme taky k dispozici příslušné nástroje, eh, které mají docílit eh, hospodářský růst, eh, vytváření pracovních příležitostí. Kromě toho nesmíme zapomínat na evropskou solidaritu. Kromě toho pořád se potýkáme s novými požadavky, s novými výzvami, které se pojí třeba s migrační krizí, s hmm, nutností poskytovat humanitární pomoc s otázkami vnitřní a vnější bezpečnosti Evropské unie. Toto vše eh, má vliv na náš rozpočet. Eh, proto zastáváme, abychom tedy vůči eh, rozpočtu 2018 dosáhli navýšení o 8,1 oproti roku 2017. Um, Nezapomínejme také, že v roce 2008 eh, jsme, 2018 eh, jsme tedy v pátém roce stávajícího platebního období a zde tedy máme taky eh, opatření, která probíhají strukturálními fondy a ehm, investičními fondy a tady vlastně už se začínají ukazovat i nějaké výsledky těchto investic pátý rok stávajícího tedy platebního období znamená také, že většina předpokládaných plateb a financování se teď eh, už tady máme vlastně období 2014 až 2020. Tyhle ty platby se vztahují na, tyto, na toto období, ale 6% těch plateb ještě vlastně vyrovnává eh, programy, které eh, se rozběhly před rokem 2014. A my tedy doufáme, že už to taky eh, dosáhne svého závěru. Eh, věnujeme také eh, určitý prostor v našem stanovisku operačním postupům, které se pojí s rozpočtem na rok 2018. Vítáme, že komise poprvé přihlíží k rozpočtu, který vychází z výsledků. Ale na druhou stranu eh, jsme toho nedosáhli ještě naplno. Stále se zde spíš zaměřuje na otázku plateb, které je potřeba provést spíše než na to, nakolik dosahujeme s našimi prostředky eh, politických cílů, které jsme si stanovili. Myslím si tedy, že bychom zde měli být preciznější. Eh, jinak se to taky zlepšuje. Eh, programem, kde máme 700 ukazatelů, Eh, různé eh, typologie, díky němž se to potom dá lépe měřit. A vlastně máme 61 generálních a 62 eh, konkrétních cílů, ale zase používají se ukazatele, které v podstatě poskytují pouze kontextové informace jako například, že evropský cíl 3 hrubého národního produktu e, se zaměří na výzkum a vývoj. E, to tedy zmiňují členské státy, že to ukazuje, že to obsahuje ukazatel, který se dívá na vztah e, výzkumného personálu v EU v aktivním ehm, pracovním procesu. Toto jsou tedy věci, které v podstatě s naším rozpočtem nemají nic moc společného. Spíše se to pojí s nějakým takovým všeobecným cílem, který si stanovily členské státy pro Evropskou unii. nad rámec toho jsou tam takové malé ukazatele které poskytují informace o těch jednotlivých programech, kolik účastníků třeba e, daný program měl a podobně. Je tam e, tedy velký, e, velké rozpětí, řekněme, kvality těch indikátorů. Litujeme, že ne všechny ukazatele mají výroční bázi. To znamená, ne, ty e, výsledky se nedají měřit e, každoročně. Někdy se to liší tedy třeba od programu k programu. Jinak ten náš přístup, e, rozpočet, který se zaměřuje na výsledky, byl formulován při přípravě tedy rozpočtu 2018. My to vítáme, že se to nyní tedy uplatnilo. Ale způsob, jak tento přístup byl formulován, ještě plně neodpovídá našim představám. Taky bychom chtěli trošku preciznější formulace. to tedy znamená například, zda se tedy e, každoročně dosahuje těch naši, e, námi stanovených cílů. Co se týče těch e, sektorových politik, jsme tedy zjistili, teď jsme se právě věnovali tematice zemědělství, 80% plateb jde pouze na do, vlastně 20% příjemců. Takže vlastně ta role společné zemědělské politiky, eh, tady v podstatě jde o bezpečnostní mechanismus pro tržní eh, stabilitu, ta je tím trošku spochybněna a myslím si, že je tedy potřeba na tom ještě pracovat. Jaké cíle, jakých cílů chceme dosáhnout společnou zemědělskou politiku, aby to nevypadalo tak, jako že tady formálně vydáváme nějaké prostředky, a potom, že ty největší podniky dostávají nejvíce peněz. Budeme muset eh, o tom diskutovat, ačkoliv vím, že s kolegy z rozpočtového výboru to určitě bude výzva. Eh, komise eh, také zjišťuje, že je těžké, pokud eh, děláme nějaké vyhodnocování nákladů, pokud eh, hodnotíme země jednotlivě na základě třeba opatření uprchlické krize, eh, toho, co vydali na uprchlickou krizi, protože tato situace je komplikovaná, Komise na druhou stranu ale už e, vydává odhady toho, e, kolik tady e, tedy se vydalo, kolik, by se ještě, kolik ještě chybí. Takže mě by zajímalo, jak komise přišla, jak vypočítala tyto své odhady. Kromě toho máme řadu finančních nástrojů a prosíme o větší transparentnost co se týče využívání finančních nástrojů, které tedy byly zpřístupněny a v roce 2018, jak už bylo zmíněno, se nacházíme v druhé polovině eh, implementace eh, daného období, takže tam už uvidíme, zda ehm, ty finanční nástroje byly úspěšné v dosahování těch cílů, které jsme si s nimi, v souvislosti s nimi stanovili. A v neposlední řadě vyjednávání k Brexitu. Konečně tato vyjednávání začaly, začala a rok 2018 by ještě tedy neměl být poznamenán vystoupením Spojeného království, Takže eh, mm, Spojené království stále ještě bude členem Evropské unie a bude stále eh, plátcem do rozpočtu. Takže tady spíš jde na, eh, o takový výhled do budoucna. Jak se tedy bude vyjednávat o vystoupení Velké Británie a jak tedy komise předpokládá um, vytvoření rozpočtu i v souvislosti tedy s tímto do budoucna. Takže těším se na diskuzi, těším se na příspěvky všech kolegů eh, k tomuto stanovisku. Děkuji vám mnohokrát za velice detailní prezentaci. Právě jsem obdržela jednu aktualizaci od sekretariátu. Ehm, od včerejška bylo eh, bylo odblokováno eh, tento střínový přeskum na hradě. A já vám děkuji za tuto informaci, říká pan zpravodaj. Včera jsem se účastnil eh, zasedání EU a KT na Maltě, takže proto jsem toto nezačlenil, neměl jsem příležitost tuto informaci začlenit do své prezentace. Takže je dobré, abychom teď všichni měli aktualizované informace. Mám tu pana Ale jako prvního a pak další. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Celere. Především vás chci poblahopřát k tomuto návrhu stanoviska ohledně na rozpočtu 2018. Oceňujeme eh, váš přístup a hodnocení, ve kterém eh, rozšiřujete rozpočtování podle výsledku na rozpočet 2018. Důležité je, abychom se zaměřili na zvyšování efektivity a, a eh, a účinnosti a také, abychom zjednodušili proces kontrol eh, plnění rozpočtu a abychom také snižovali eh, míru eh, nesprávných výdajů. Musíme se snažit v tomto rozpočtu dosáhnout plnění hlavních politických priorit EU. Za prvé potřebujeme správným způsobem reagovat na nové výzvy způsobené geopolitickým prostředím, zvládání imigrace, zajištění vnějších hranic, bezpečnosti občanů. Pokud rozpočet eh, nezajistí v těchto oblastech patřičné zdroje, plnění těchto programů bude velice obtížné a to se eh, projeví potom při kontrolách. A eh, také v roce 2018 bychom měli dosáhnout větší rychlosti ohledně implementace závazků protože tentokrát eh, nechceme opakovat mm, od eh, dalování a po mm, mm, vynakládání prostředků a následně podechové a poslední chvíli platby. Za třetí, společné cíle SZP. Potřebujeme udržitelné řízení přírodních zdrojů a výroby potravin vyváženým způsobem rozvíjet oblasti zemědělství v EU a to vyžaduje závazky z okruhu 2 eh, 60 miliard, což je 1,7 nárůstu oproti roku 2017. Prostředky na platby eh, mají narůst o 2,6 Tento růst není tak zásadní, ale očekáváme, že bude zachován, abychom dosáhli správných výsledků pro tyto důležité politiky. Za čtvrté, ohledně nestabilních eh, zemědělských trhů a klimatických změn v rozpočtu 2018 potřebuje dostatečný prostor, dostatečné rezervy na to, abychom eh, mohli reagovat na eh, cenu nebo na situaci na trhu. A také bych chtěl říci, že musíme zajistit strategické investice do udržitelného růstu, abychom podporovali eh, ekonomickou soudržnost a podporovali pracovní místa pro mladé lidi. Toto jsou vysoké priority, měly by být prováděny prostřednictvím adekvátního eh, adekvátní distribuce finančních eh, prostředků v EU. Děkuji. Děkuji. Ještě to mám dalšího bulharského kolegu, pana Pirinského, který také chce Eh, promluvit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také bych rád poděkoval zpravodaji, jak už jste uvedla, za eh, velice mm, pečlivou detailní prezentaci ohledně rozpočtu 2018 a je jasné, že ústředním bodem z metodického pohledu je, jakým způsobem budeme provádět tento rozpočet zaměřený na výsledky. Jak jej budeme plnit? Komise uvádí, že je zapotřebí vytvořit novou kulturu tím, že se bude tedy přizpůsobovat mm, plnění rozpočtu. A to znamená, že rok 2018 bude velice důležitým testovacím rokem na to, abychom zjistili, jak úspěšní v tomto jsme. Navíc jsou k dispozici jen omezené zdroje. Jakým způsobem je tedy nasměrujeme k těm nejlepším konečným výsledkům? V tomto ohledu bych chtěl zmínit několik otázek, e, které vznikají. Jak tedy dosáhneme tohoto plnění e, rozpočtu zaměřeného na výsledky? Hlavní eh, přístup, jak uvádí také komise, je nově vy, mm, vyvážit eh, plní rozpočtu s výkonem. A my jsme vždy souhlasili s tím, že společně s pozorností na míru chyb a nesprávnost výdajů je zapotřebí také, abychom se zaměřovali stejným způsobem nebo stejnou měrou také na výsledky, kterých je dosahováno prostřednictvím těchto finančních prostředků a také je zapotřebí vědět, jak metodicky nejlépe hodnotit tyto výsledky. Vztah mezi eh, eh, těmito prvky eh, je velice důležitý. Pokud chceme měřit musíme být velice obezřetní v tom. Chceme měřit tyto indikátory a efektivitu, tak rizikem je, pokud to budeme každoročně, že můžeme odrazovat od investic, protože investice jsou více letou činností. A velice obtížně můžete takto rozdělit třeba sedmi nebo devíti letou investic do každého jednotlivého rozpočtového roku. Takže je zapotřebí dosáhnout rovnováhy mezi hodnocením eh, těchto ukazatelů a eh, současně mít na vědomí komplexnost a časový eh, rozvrh rozpočtových prostředků. Také je tu další riziko, které musíme mít na vědomí jako určitou, určité možné nebezpečí, a ozývá se to jak v textu komise, tak v tomto stanovisku. Konkrétně, když pro daný rok se zjistí, že určitý program není prováděn tak, jak se očekávalo, pak eh, může vzniknout pokušení realokovat ty zdroje, škrtnout zdroje mm, z tohoto programu, zejména když se objeví nějaká nová potřeba a potřebujeme pro ní najít finanční prostředky. Tomu bychom se měli snažit vyhýbat, jak jen to je možné. Protože samozřejmě, když se o programech dohodneme a, a víme, že by měli tedy dosáhnout určitých výsledků e, ke konci svého cyklu, a když někdy uprostřed toho cyklu zavedeme prvek nejistoty, tak můžeme dosáhnout velice špatných konečných výsledků toho programu, než abychom dosáhli toho nejlepšího, který jsme si přáli. A k odstavci 2 stanoviska bych rád ještě poznamenal něco. Tam se hovoří o roku 2013, o usnesení parlamentu, kde žádáme o to, aby byl veřejný model eh, výkonného rozpočtování, výkonnostního rozpočtování tak, aby eh, cíle byly eh, měřeny takovýmito rozpočtovými indikátory. Vím, že se diskutuje s komisí, protože komise se k tomu vrací tím, že zdůrazňuje, že rozpočet se zaměřuje na investice, a opět tedy má víceletou perspektivu, spíš než jednoletou perspektivu, což velice stěžuje, nebo dokonce snad znemožňuje automaticky vytvořit pojítko mezi informací o výkonnosti a e, rozpočtovými prostředky k, ní, e, k tomu bodu alokovanými. Může nám prosím k tomu něco komise říci, jak se, e, jak se tedy vypořádáme s touto výzvou v rozpočtovém modelu a současně jak budeme přitom respektovat víceletý charakter mnoha e, finančních prostředků. A také v tom osadce 2 je další významný odkaz na programové prohlášení a operační výdaje, provozní výdaje. A tam je určitá formulace, na kterou bych chtěl upozornit eh, pana navrhovatele stanoviska, zda nám může vyjasnit význam, protože je důležité doplnit kom, komplementárně doplnit eh, určitými údaji o eh, efektivitě a především je zapotřebí definovat politické cíle. Já si myslím, že tyto myšlenky vyžadují určité vyjasnění Protože samozřejmě jsou tu definované politické cíle jako takové, když se sestavuje rozpočet. A není úplně jasné, v jakém smyslu by měla ještě přistoupit tato komplementární činnost založená eh, na zjišťování informací o eh, eh, aktivitě Nebudu eh, mm, hovořit do detailu o dalších eh, prvcích, nicméně, když hovoříme o správě monitorování a výkaznictví a roz, vztahu eh, rozpočtu s Evropským fondem pro strategické investice, fungování svěřenských fondů a vnitřní fungování eura a také finančních nástrojů. Pan navrhovatel mm, se tady o tom zmiňuje, já s ním souhlasím že potřebujeme mnohem lepší monitorování, výkaznictví o fungování této propojenosti jednotlivých prvků s hlavními eh, rozpočtovými programy a investičními fondy. Protože když mluvíme o orientaci na výsledky, eh, tak Jedním z těch eh, hlavních cílů, celkových cílů by mělo být snižování nerovnosti. A ta zpráva, o které jsme diskutovali na plenárním zasedání o fungování EFSI, jde právě opačným směrem. Eh, protože tam je 91% eh, prostředků distribuováno v EU 15 a zbytek 9% v ostatních členských státech EU. Takže ta se obývá, obírá zimně opačným směrem. A potom u první odrážky, tam se hovoří o Statements Program. A je to něco, co máme chápat jako technickou redakci? Nějak mi eh, ta dvě slova nesedí se zbytkem věty. Eh, druhá odrážka se zmiňuje o tomto rámci, this framework, eh, který má být základem pro hodnocení strategie EU 2020. A není tam úplně jasné, o jaký tento rámec se jedná, protože Eh, v předchozím odstavci se hovoří o dvou různých rámcích. A potom v třetí odrážce eh, je zmínka o komisi, aby začlenila údaje eh, a výsledkové údaje ohledně všech programů. Opět se ptám, mm, co konkrétně se zatím skrývá, jaký konkrétní požadavek. Protože ta definice je poměrně eh, rozsáhlá, že máme mít aktualizované údaje o, o všech eh, programech. Děkuji, paní předsedkyně, to jsou všechny moje poznámky v tuto chvíli. Děkuji za Evropskou komisi. Má teď slovo pan ředitel Ory. Thank you very much, Chair. Děkuji paní předsedkyně za slovo a děkuji také za pozitivní komentáře ze strany pana navrhovatele a ostatních poslanců zde co do eh, návrhu rozpočtu představeného komisí. My jsme jako komise přesvědčeni, že rozpočtová procedura pro stanovení rozpočtu na rok 2018 eh, by mohla být poměrně hladká, protože Hlavně proto, že jak rada, tak parlament sdílejí eh, hlavní politické cíle, hlavní priority. Tedy alokovat finanční prostředky prioritně k eh, růstu a pracovním místům a pokračovat v eh, boji s bezpečností a migrační krizí. Vzhledem k tomu, že obě priority jsou sdílené parlamentem i radou, a my jsme přesvědčeni, že jsou velice dobře reflektovány v návrhu rozpočtu reflektovaném komisí, tak to nás naplňuje nadějí, že ta procedura by mohla být poměrně bez zádrhelů. A myslím si, že z prvních ohlasů, které jsme slyšeli eh, od obou těch ramen rozpočtových orgánů, eh, ty signály jdou přesně tímto směrem. Teď několik eh, komentářů k návrhu stanoviska pana navrhovatele co se týká toho rozpočtu orientovaného na výsledky. Myslíme si, že je pozitivní, že návrh stanoviska uznává, že programová prohlášení začleněná do eh, letošních odhadů jsou krokem správným směrem. Jak víte, komise i nadále implementuje svou iniciativu rozpočtu soustředěného na výsledky, aby se zajistilo, že prostředky budou alokovány jednotlivým prioritám a aby eh, každá akce přinášela příslušnou přidanou hodnotu a vysoký výkon. Navrhovatel ve svém návrhu stanoviska pokládá otázku na četnost reportingu napříč eh, programy. Rád bych reagoval, že toto je stanoveno právním základem programu kde je obsažen i výkonnostní rámec a v něm je začleněno jak ty cíle, tak ty indikátory, tak frekvence, tak četnost eh, zpráv. Takže komise ve svých programových prohlášeních zkrátka implementuje to, co rada a parlament odsouhlasili. Co se týče toho bodu návrhu stanoviska na téma získání aktuál, aktuálních informací co do toho, jak jsme ještě vzdáleni našim cílům. Komise toto vnímá jako kontinuálně se vylepšující práci a práci za účelem zlepšení informací v programových prohlášeních. Nové indikátory ukazující vzdálenost eh, vůči cílům jsou, myslím, jasným příkladem toho, jak se komise snaží eh, tuto iniciativu dále rozvíjet co do nějakého syntetického obrázku o našem postupu. Co se týká komentářů k společné zemědělské politice, komise oznámila, že rok 2017 je rokem reflexí a v tomto kontextu komise analyzuje fungování a i výsledky společné zemědělské politiky. Je jasné, že pokud budou reformy shledány nutnými, budou navrženy v kontextu příštího víceletého finančního rámce a souvisejících návrhů. Návrh stanoviska pana navrhovatele rovněž odkazuje na cíl stabilizace příjmů. V tomto ohledu by komise ráda připomněla, že Toto musí být přeskoumáno širším kontextem nejen z hlediska přímých plateb. Existují i další nástroje v rámci SZP, které eh, podporují zemědělce v případě obtíží na trhu. Eh, jsou to ta tržní opatření, bezpečnostní mechanismy, výjimečná a podpůrná opatření, anebo i ta krizová rezerva. Například eh, v nedávných letech eh, bylo vyčleněno zhruba 1,7 miliard euro dodatečné podpory pro zemědělce, zejména eh, v důsledku ruského dovozního embarga a souvisejících obtíží. Mimo jiné těchto 1,7 miliard euro bylo poskytnuto bez, zasa, bez sa, sahání do eh, zemědělské krizové rezervy. Co se týká rozpočtu na rok 2018, hodnocení komise je takové, že tržní situace pro sektory dobytka se zlepšuje, zejména v sektoru mléčném. A proto komise v tuto chvíli nepředpokládá potřebu dalších výjimečných podpůrných opatření. Na druhou stranu je jasné, že situace zatím není normalizována v sektoru ovoce a zeleniny. A proto v našem návrhu rozpočtu máme e, finanční dopad prodloužení výjimečných podporných opatření v částce 71 milionů euro pro sektor ovoce a zeleniny. Co se týká otázky na vhodnou úroveň financování za účelem splnění výzev migrační a bezpečnostní krize, tak obecně za to je přístup komise takový, že v této fázi řešíme situaci, kdy ta krize, které jsme čelili hlavně v roce 2015 a 2016 částečně, již je částečně na ústupu, ale a nebo je momentálně pod kontrolou. Jsme přesvědčeni, že Výrazné posílení financování migračních fondů z evropského rozpočtu je nutné v porovnání s původními finančními plány a v návrhu rozpočtu proto zahrnujeme veškeré nutné fondy na splnění ehm, těchto finančních dopadů, abychom pokryli finanční dopady eh, jednotlivých návrhů komise. Buď těch již odsouhlasených kolegislativními orgány, a nebo těch, které se stále diskutují. Samozřejmě uznáváme, že situace se může v budoucnu změnit. A právě z tohoto důvodu v našich odhadech jasně říkáme, že pokud eh, by se objevil důvod, proč bude nutné revidovat naše návrhy, že jsme připraveni toto učinit. A v případě, že situace těch migračních toků se výrazně změní v příštích měsících, že jsme připraveni buď předložit pozměňující prohlášení, e, a to buď během letošního léta nebo v příštím roce pak návrh, opravný návrh rozpočtu, abychom pozměnili ty e, prostředky vyčleněné e, v tomto návrhu. Má poslední poznámka se týká dopadu odchodu Spojeného království z Evropské unie akční skupina pana Barniera, akční skupina 50, zveřejňuje všechny dokumenty, které jsou nutné pro vyjednávání se Spojeným královstvím, co se týká tedy Brexitu. To zahrnuje pokyny přijaté Evropskou radou i detailní principy finančního vyrovnání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A na závěr pan zpravodaj, pan navrhovatel, prosím stručně, neboť máme spoždění. Děkuji, paní předsedající. Děkuji komisi za vyjádření a i všem kolegům. Toto je začátek diskusí o rozpočtu na rok 2018 a my bychom měli vydat stanovisko z hlediska výboru pro rozpočtovou kontrolu, nikoli z hlediska výboru pro rozpočet. A musíme se zaměřit na to za A jsou všechny ty časové plány různých strategií, plánů a opatření, která v mezidobí již vstoupila v platnost, jsou, srovnatelná vzájem, jsou srovnatelné vzájemně. E, zapadají do strategie 2020, do těch deseti bodů komise, do sedmiletého finančního období. Je těch cílů dosahováno? A nebo pod dojmem aktuálních událostí dochází, e, nebo je nutné sáhnout ke spoždění. Zároveň, o tom mluvil pan kolega Pirinsky, zde vidíme také samozřejmě fragmentaci rozpočtu právě kvůli těm dodatečným výzvám. To znamená, že stále větší části rozpočtu v posledních letech e, se dostávají z finančních nástrojů do fondů což nám nezlehčuje kontrolu. A my máme příslip eh, Guntra Ettingera, komisaře pro rozpočet, že do budoucna toto omezí, abychom měli lepší přehled o dosahování cílu za A a za B, co se týká o co se týká také provozních nákladů rozpočtu, abychom je nestratili ze zřetele. To je velice důležité. A samozřejmě pak budeme mít možnost také v rámci rozhovorů se stínovými zpravodaji toto všechno vycizelovat, přičemž máme ještě určitý čas pro pozměňovací návrhy, na ty já se už velice těším, jsem přesvědčen, že se nám podaří sformulovat velice kvalitní stanovisko pro rozpočtový výbor. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrh je 12. července. A potom 4. září budeme hlasovat o stanovisku. Děkuji vám. Tím jsme ukončili tento bod. A poprosíme pana Tapiolu, Eh, vítám zde také zástupce delegace pro Moldavsko z Evropského parlamentu. Takže eh, téma Moldavsko už je opět na pořadu jednání. Jsme rádi, že zde máme Eh, velvyslance Evropské unie, pana Tapilu a pana Kristeu. Jsme rádi, že jste mezi nás přišli, pánové. Eh, děláme si starosti, protože my už jsme eh, diskutovali s SVČ na téma otázky co s úřadujícím prezidentem, co říká takovéto věci? My jsme šli také e, za Světovou bankou, ta nám řekla, že zastavila veškeré platby a teď je otázka, co uděláte vy, jak odhadujete situaci. E, jedno vyjádření e, tady zaznělo, že to nebudeme brát politicky vážně, ale my to bereme politicky vážně, protože to chceme brát politicky vážně. A otázka je teď, co děláte vy, abyste ochránili evropské peníze? Děkuji. Uh, eh, děkuji. Paní předsedkyně, paní Gresle, eh, vážení členové Evropského parlamentu, poslanci a poslankyně. Eh, je mi velkým potěšením a ctí, že zde dnes mohu s vámi být. Na úvod přednesu pár připomínek a potom rád odpovím na všechny otázky, které z toho případně vyvstanou. diskuse, kterou nastartoval prezident Dodon, i jeho samotného e, trošku překvapila. Máme zde co dočinění s moldavskou domácí vnitrostátní politikou, tam je polarizace mezi východem a západ, západem. To je vlastně takové zásadní politické téma. E, Evropská unie je největším dárcem e, pro republiku Moldavsko. A využívání evropských fondů je tedy e, otázkou, která často je politizována. Já jsem zároveň připomenul panu prezidentu Dodonovi, že to, jak on interpretuje ta čísla, vlastně není v souladu s fakty. V rozhovoru s Die Welt řekl, že z těch 780 milionů eur, která Evropská unie, cituji, dala, Evropské, dala Moldavsku, asi polovina se ztratila a on, že neví, kam se ty peníze dostaly. Ale ve skutečnosti, a to jsem už řekl v veřejně, i v Kišiněvě. V době, kdy on eh, citoval tato čísla, to vlastně vycházelo z, ze zprávy účetního dvora, ale ve chvíli té zprávy eh, pouze šlo o 363 milionů eur, které byly vyplaceny. Ta druhá polovina, to je vlastně rozdíl, tady je důležitý taky časový rámec 2007 až 2015. Ta druhá půlka tedy je vlastně ten rozdíl, to vy samozřejmě všichni znáte z každodenní vaší práce. Tady je vlastně rozdíl mezi závazkem a samotnou vyplacenou platbou. A já jsem tedy veřejně řekl v Moldavské republice, že velmi dobře víme, kde ty peníze jsou. Ty peníze nikdy neopustily účty Evropské komise. Takže to je naprosto jasná situace. Samozřejmě nyní ty, to procento těch pladeb trošku narostlo. I proto, že jsme znovu začali podporovat rozpočet, respektive začali jsme vyplácet rozpočtovou eh, podporu. Takže teď už je to asi 450 milionů plus minus. Protože máme tam um, řadu různých projektů, twinningové projekty a další, takže ehm, to přesné číslo vám teď neřeknu. Paní Gresle, vy jste hovořila o tom, že jste se obrátili na Světovou banku. Pokud Světová banka řekla, že pozastavili platby, tak já zdůrazňuji, že to byl koordinovaný společný přístup ze strany Evropské unie a Světové banky. Nedávno jsem se setkal se zástupcem eh, Světové banky, který také končí ve svém mandátu, podobně jako já. Eh, svou funkci tedy opustí za několik měsíců a Společně jsme si říkali, pokud bylo něco dobrého, čeho jsme dosáhli, je, že jsme předložili našemu vedení společné doporučení v době, kdy vznikla bankovní krize 2014 až 2015. A to doporučení tedy bylo ohledně pozastavení plateb na rozpočtovou podporu Eh, tak abychom eh, mohli posílit eh, dohodu IMF, aby vlastně už k podobným krizím nedošlo. A když se tady dívám zpátky na svůj takzvaný mandát, Tak eh, tohle to je opravdu eh, chvíle, na kterou jsem hrdý, eh, co se týče tedy těch vztahů e- Evropské unie a Moldavska. Tady jsme tedy nevypláceli podporu rozpočtu rok a půl, ale dosáhlo, podařilo se nám tedy dosáhnout dohody s Mezinárodním měnovým fondem, což v dlouhodobém pohledu bylo velmi pozitivní. Mohu také říci, že náš přístup se vyvíjel. Neřeknu, že se zrovna změnil, ale když se díváme na situaci v Moldavsku, musíme to vždycky vidět v kontextu. Je to země, která má strategický význam pro Evropskou unii, je to sousední země a má dohodu o přidružení s Evropskou unii, takže samozřejmě v našem zájmu podpořit rozvoj v této zemi. Mm, také ale říkám, že tedy zejména v období 2009, 10, 11 nám předkládali velmi dobré strategie, A k tomu byl také předložena zpráva Evropského účetního dvora v tomto smyslu. že vyjádřil velmi silný závazek který ale potom eh, úplně nenaplnili. Takže my vlastně eh, mnohem eh, poměrně dříve jsme už začali zvažovat, jak bychom mohli poskytovat tu pomoc co nejefektivněji. Takže řekněme, ta diskuse začala dříve. A nyní tedy odstupujeme od rozpočtové podpory Eh, už nezačínáme žádné operace, které by se zaměřovaly na posporu rozpočtu. Spíš se díváme tedy na projektový design, eh, hodnotíme i starší projekty rozpočtové podpory a programy, které eh, ještě probíhají. Zabýváme se tedy Mm, politickými otázkami, zda například předložili na základě toho nějaký e, zákon a nakolik jsou třeba spolehlivé některé strategie, jaký je tedy konečný výsledek. A já vedu delegaci už čtyři roky. E, na místě jsem dohlížel e, nad těmi to tedy přizpůsobeními, to by samozřejmě musela udělat jakákoliv delegace v danou chvíli, protože situace na místě tedy byla taková, jaká byla a já jsem rád, že mohu říci, že se nám podařilo zaměřit se na tyto otázky ještě předtím, než eh, účetní dvůr předložil svou zprávu. A na velmi osobní úrovni mohu říci, že um, to nepomohlo popularitě eh, evropské delegace v Moldavsku, protože samozřejmě eh, nikoho nepotěší, pokud jim řeknete, téhle reformě nedůvěřujeme, nezdá se nám, že um, jde správným směrem a podobně. Ale prostě toto byla nezbytná práce a je taky v souladu s rozvojovými cíly Evropské unie. Já mám také takovou reputaci eh, jako někoho, kdo, kdo eh, ve chvíli, kdy vidí jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě se obrátí na OLAF. Olaf nám ale nikdy neřekl v případě eh, některých problémů, kterými se potom zabývali, eh, neřekl nám, měli jste jednat jinak v zájmu evropských daňových poplatníků. Tady samozřejmě taky jde o jakési veřejné signály ohledně eh, našeho účetnictví, naší zodpovědnosti v ehm, vůči eh, široké veřejnosti. Samozřejmě tam byly i jiné krize v Moldavsku, politická krize a podobně, ale Evropská unie a domácí politika se často, jak si eh, mm, eh, lidé to často zaměňují. A my jsme se tedy v posledních letech snažili to jasně oddělit. My jsme vnější hráč, my můžeme pomáhat Eh, tomu, abyste nastartovali nějaké reformy, ale nemůžeme je dělat za vás a také nemůžeme být zodpovědní za zklamání, eh, které vyplyne z nějakých reform. My samozřejmě pouze můžeme vám pomoci, aby ty reformy byly co nejúčinnější. Já jsem se k tomuto vyjadřoval mnohokrát. Mm, také jsem vysvětlil eh, rozdíl mezi závazkem na platbu a samotnou platbou. A samozřejmě pan prezident nikdy eh, eh, nestáhne ta svá prohlášení, ale věřím, že eh, tento signál, který jsem vyslal, se k němu dostal. pro mě je opravdu velmi důležité, abychom dosáhli porozumění tomu, že je tedy rozdíl mezi závazkem na platbu a samotnou platbou a že tam samozřejmě je také nějaká podmíněnost, ačkoliv lidé eh, si to často nechtějí připouštět nebo nechtějí to slyšet. A eh, říkám, pozitivní bylo, že jsme tedy dosáhli té dohody eh, s Mezinárodním měnovým fondem. Také se nám podařilo vysvětlit, jaké byly ty podmínky, jaká byla podmíněnost. A bylo tedy obrovsky důležité, abychom eh, některé věci říkali velmi jasně i ve chvíli, kdy třeba panovala určitá nedůvěra vůči eh, dané vládě. Jinak máte samozřejmě seznam všech auditů, které proběhly, to teď nebudu tady rozebírat. Eh, potom také mm, naše sekce pro kontrakty a finanční věci ví, že já postupuji poměrně tvrdě v těchto věcech a jakékoliv problémy které se někde objeví, eh, my, eh, vlastně o nich musí být okamžitě podána zpráva. Já tedy vždy chci přistupovat k těmto věcem spíše přísně, než nějak měkce. Eh, to samozřejmě nevždy vede k tomu, že jsem populární, ale musím říci, že výsledek je takový, že důvěryhodnost Evropské unie v, v moldavské populaci tedy narostla za poslední roky. Protože nás tedy veřejnost považuje za, za velmi, eh, tak to řekněme, zodpovědné. Další věci možná ještě nadneseme během diskuse. Toto bylo tedy opravdu jenom na úvod, takové připomínky na úvod a věřím, že i můj úvodní projev už předjal některé otázky, které jste možná měli ohledně práce delegace a její koordinace s komisí a ESVČ. Chci ještě říct, že zejména poslední tři roky zaznamenali významnou rekalibraci, rekalibrování taky toho poselství, které dáváme Snažili jsme se také umocnit věci tím, že používáme tu podmíněnost, snažíme se opravdu měnit situaci na místě a já jsem přesvědčena o tom, že eh, mohu eh, spát eh, klidně, protože vím, že padla dobrá rozhodnutí za mého působení. Někdy to byla těžká rozhodnutí, a věřím, že ale i můj nástupce po srpnu bude pokračovat v eh, rozhodování takto jako já. Děkuji. Chcete, pane Kristian, něco doplnit? Prosím. Uh, uh, Vážení kolegové, děkuji mnohokrát také paní Gressler. za tuto příležitost vyjasnit tato prohlášení a tvrzení prezidenta Dodona Děkuji za tuto diskuzi eh, také s delegací Evropského parlamentu pro republiku Moldovsko. A to je další případ vynikající spolupráce mezi eh, výbory a delegacemi v, Evropským, v Evropském parlamentu. Tak bych vám rád poděkoval, eh, pane velvyslanče Tapiolo za to, že jste přišel do Evropského parlamentu, abyste vyjasnil vaše stanovisko k této věci. Především bych rád připomněl tu skutečnost, že delegace a výbor pro parlamentní eh, přidružení eh, chtěl bych říct, že jednání PAC z 22. května v Kišiněvu ukázalo, a my jsme jasně řekli naši protiseně v Moravském parlamentu, že nelze prostě ignorovat takováto prohlášení. E, jsou to velice závažná tvrzení, pochází od hlavy státu a voliči v EU musí být přesvědčeni o podpoře e, nebo o nutnosti podporovat e, cizí stát. A proto je zapotřebí, abychom měli kontrolu eh, nad tím, jakým způsobem jsou vynakládány peníze daňových eh, poplatníků obecně. Je mi samozřejmě líto, že pan prezident Dodon zatím nevzal zpátky svá tvrzení, nehledě na to, že podle mých poznatků nebyl schopen předložit žádný důkaz eh, takzvaně ukradených peněz. Děkuji. Ještě se neskončil, dobře. Rád bych ale zdůraznil, že třeba, že ta tvrzení eh, nebudou prokázána jako nepravdivá, je zapotřebí zajistit, že prostředky vynakládány pro Moldavskou republiku jsou vynaklady transparentně a správně. Zaměřují se zejména na eh, jednotlivé programy, eh, ne tolik na rozpočtovou podporu a tento postoj komise je velice vítan. Pan velvyslanec Tapiola eh, také o tom hovořil. Jedním z důvodů, proč Evropský parlament věnuje čas kontrolování toho, jak se vynakladají evropské prostředky v jiných, v jiných nečlenských státech, Chtěl bych připomenout, že výbor AFET nedávno diskutoval o prioritách eh, finančních prostředků eh, předpokládaných pro eh, programovou asistenci zemím v evropském sousedství. A měli bychom mít také na paměti, jak důležité je podporovat Moldavsko v reformách, zejména co se týče uh, Eh, provádění asociační dohody, která vyžaduje hodně investic do modernizace institucí, podniků a tak dále a tak dále. Tato podpora by eh, měla být eh, poskytována s jasnými cíly. Je zapotřebí podporovat zvýšení životního standardu moldavských obyvatel a také podporovat zdemokratizování institucí v daném státě. Děkuji. Já teď, pane velvyslanče, celou dobu přemýšlím, je hezké, že jste tady. A dejme tomu, že bych od vás kupovala um, ojeté auto jako soukromá osoba. A tady nejde o důvěru, tady jde o to, abychom přeskoumali určité argumenty a někam se s tím dostali. Mě poměrně e, zaujala ta otázka těch závazků, protože to je nedorozumění. E, evidentně pan prezident se nevyzná v evropském rozpočtovém právu. Teď jsme ho trošičku vyškolili, poučili jsme ho o tom, jak vypadá evropský rozpočet. Možná, že už to teď pochopil, ale samozřejmě z určitých důvodů, když prezident něco řekne, tak se to nesmí brát zpátky. Eh, to nechce, to nechce vzít zpět. Takže eh, mě eh, to trošku zaráží, protože na první schůzce s SVČ nikdo o tom nedorozumění nemluvil. Proč, pokud k němu došlo, k tomu nedorozumění, proč nám to nikdo neřekl? a možná bychom vám potom mohli ušetřit eh, jí eh, cestu sem. Eh, já nevím, tady se hledaly různé argumenty, jak to možná mohlo být. A právě z toho důvodu, že to je takto nejasné, bych si od vás žádné ojeté auto nekoupila, nezlobte se. Ono se zdá, že Společně se Světovou bankou eh, jsme ukončili finanční podporu eh, na základě podkladů, které jsme obdrželi. Eh, šlo o důležitá opatření, například 51 milionů euro na podporu policie, abychom mluvili konkrétněji, nebo nějakých 53 milionů NPAT což eh, běží už do prosince 2018. Tedy eh, co s tím? To je má první otázka. Eh, druhá otázka, vy jste přece jenom podle mě měl něco říct k té mikrofinanční pomoci, protože nám se neustále tvrdí, že to souvisí právě s tím, protože prezident aktuální vlády chce to a to blokovat a proto říká to a to, že to je tedy čistě politický manévr. A teď přichází technické vysvětlení, takže co s tou makrofinanční pomocí? Tak, e, potom chci říct, vy máte ve své delegaci extrémně málo lidí, nějakých šest, e, jestli se nepletu. Máte nějaké vyslané pracovníky a pak nějakých dvanáct e, místních zaměstnanců. Jak? Protože vy jako velvyslanec Eh, se musíte vypořádat i s tou zprávou External Management Report a zodpovídáte za ty sumy. Jak si děláte přehled o tom, že tu zprávu pak můžete s dobrým svědomím podepsat. Jak to děláte? Jak dlouho vám to trvá? Máte na to zaměstnance? souřádně vyškolení? Důvěřujete svým lokálním zaměstnancům? Protože když si čteme co řekl pan prezident v tom interview s Die Welt, tak tam v té zemi vidíme určitý systemický problém. A e, s, s přihlédnutím e, k tomu, e, že já v noci rozhodně nespím dobře, to vám trochu závidím, ale my konec konců nechceme, aby naši vyslanci spali. Takže já nevím, mě by napadlo pár důvodů, proč byste neměl spát tak úplně klidně. Pan kolega Celer má také podobné zkušenosti a hlásí se o slovo. Ano. Mně je líto eh, Moldovanů, eh, ale eh, je mi jich líto jenom proto, že musí žít v takových politicko-hospodářských podmínkách. My se tady tváříme, že Tamní vláda je víceméně proevropská, alespoň tak vypadá. A teď máme prezidenta, který v posledních týdnech, eh, zejména v posledních týdnech, posiluje své kontakty do Ruska, Běloruska, Azerbajdžánu, to znamená do států, se kterými máme složité vztahy a který eh, neustále útočí na vládu a sám teď zažívá krizi, protože před pár dny liberální demokraté opustili koalici, protože Údajně došlo k tomu, že někteří lidé z této strany byli obviněni z korupce a šéf e, strany jako starosta Kišiněvu sám je e, obviněn, e, údajně uzavíral dohody s ministrem dopravy na úkor státní pokladny, ze které se vyplácely prostředky takže e, toto teď pro e, vládu znamená, že už nemá v parlamentu většinu, e, bude muset vzniknout nová koalice. A někteří ministři se dokonce chystají odstoupit. Komisař Hán přiznal Moldavsku 100 milionů euro podpory, 60 milionů euro jako půjčky, 40 milionů jako eh, bonusy. No a já se chci zeptat, jak to můžeme vůbec uřídit, když spolehlivost našich partnerů je takto spochybňována. Minimálně co se týká tedy té politické úrovně. Bankovní systém je tam i nadále otřesen krizí, a vlastně vůbec nevíme, jak tam efektivně funguje státní zpráva. No. Takže mně se tady trošičku nedostává moc fantazie, jak můžeme s, s touto zemí dále spolupracovat, protože se eh, snažíme ze všech sil, aby ta země ne, ne, nezabředla ještě hloub do té krize, než je teď. Děkuji. Kolega Liberacky požádalo slovo. Paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Fakt. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem také ze země, eh, která... Nebo mám mluvit anglicky snad? Eh, já jsem ze země, která zažila proces politické transformace, ale už je to nějakých 25 let nebo dokonce víc. A my jsme si zvolili členství v EU. A já musím říct, že eh, čtu s rozčarováním to, o tom, co se děje eh, v Moldavsku. Je to skutečně tak, že Moldavsko míří do Evropy za evropskými normami? Je to skutečně tak? Protože je velice důležité, když dojde k takovému to internímu rozhodnutí, abychom mohli vycházet z toho, že hlavní politické síly bez ohledu na rozdíly mezi sebou budou směřovat tím zamýšleným směrem. Tedy je to skutečně tak, že Moldavsko směřuje do Evropy? Já si nedovedu moc představit, že já nevím, že bychom chtěli nějak Moldavsko donutit aby eh, se přiblížilo Evropě. Mně to spíš připadá, že eh, si to někdo v Moldavsku myslí a ty instituce se proti tomu brání. Hovoříme tady o patologických nedostacích. Nejde vůbec o vaše bezesné noci, pane velvyslanče. Jde o to, jaký užitek máme z těch peněz, které plynou do Moldavska. Je to, jsou to v podstatě peníze, které vyhazujeme z okna? Toto je přece výbor pro rozpočtovou kontrolu. My chceme vědět, jaká je účinnost, efektivita těchto výdajů. Možná si musíme jasně říci, dobře, Moldavsko bude muset ještě chvíli počkat, i když já bych si přál, aby eh, Moldavsko skutečně sledovalo evropské hodnoty. Děkuji. Pane velvyslanče? Thank you very much. Uh, Děkuji vám mnohokrát. Abych mohl odpovědět eh, co nejlépe, začnu nejdříve otázkou polského pana poslance. Kam tedy směřuje Moldavsko? Směřuje k Evropě či nikoli? To je samozřejmě moje každodenní práce. Právě tím se zabýváme každý den, snažíme se tomu porozumět. Na úvod bych rád eh, poznamenal, že často, a toto je moje osobní analýza, eh, občas eh, to nechápeme úplně správně z zkušeností střední Evropy, která se vrátila domů po době zahraniční nadvlády. A Um, přemýšlel o tom, jak tato zkušenost může být eh, opakována nebo kopírována zeměmi eh, bývalého Sovětského svazu. Třeba, že eh, Moldavsko tedy se účastnilo nebo bylo součástí Sovětského svazu kratší dobu než mnoho dalších států. No, mm, řekl bych, že zatímco pro evropská pro evropské směřování a Eh, tato vůle eh, je často používána eh, v diskuzích, ale vidíme, že dochází ke změnám a ty země jako Polsko, které mm, vstoupily v prvním desetiletí tohoto tisíciletí do EU, musíme říci, že máte mnohem vyšší sociální konsensus. V, v Moldavsku to je složitější. My jsme mm, zahájili a na to zaměříme finanční eh, příspěvky. Jsem na po roce 2009. Eh, takže jsme reagovali právě na ty strategie, o kterých jsem hovořil. Eh, hovořilo se tedy o evropské integraci, nebo tedy přiblížení se Evropské unii přesněji. Eh, později eh, jsme eh, začali být přísnější. A to bylo, když jsme zjistili, že možná ta politická pojítka, zájmy, podnikatelské zájmy, podnikání jako takové, a ta rozdělenost sociální vytváření mm, toho sociálního narrativu, tak eh, ta ukazují, že Nejsou zde tak extrémně blízké eh, tyto vztahy eh, s Moldavskem a že bychom se měli snažit vybudovat eh, jakýsi pákový efekt, abychom dokázali ehm, dosáhnout výsledků s těmi, kdo jsou našimi hlavními partnery v republice Moldova. Z tohoto pohledu jsme tedy prošli tímto obdobím, kdy zcela oprávněně na začátku bychom chtěli implementovat eh, strategii a financovat ji, protože některé naše eh, programy byly poměrně staré už. A pak eh, naše platby, nebo procenta plateb jsme snižovali, protože jsme viděli, že plnění těch programů není vysoké. Co se týče rozpočtové podpory, což podle mého je vynikající prostředek, pokud skutečně sdílíte eh, politickou zodpovědnost, pokud můžete eh, takto pomáhat financování infrastruktury a eh, tím v podstatě zodpovědnost vkládáte do rukou vnitrostátních orgánů. A tady vidíte, že se přechází právě od té rozpočtové eh, podpory k něčemu jinému. A zde je právě ta otázka. Je tam skutečně ta snaha po reformách? A eh, do jaké míry Eh, do jaké míry máme ty konkrétní projekty, máme eh, organizovat sami prostřednictvím různých eh, agentur, velice evropským způsobem. Takže ta první odpověď, myslím, by mohla znít, že došlo k určitému odklonu od rozpočtové podpory, protože problém rozpočtové podpory spočívá v tom, že nejdříve potřebujete vidět výsledky, kromě tedy toho první, té první tranše, a pak začnete skutečně platit. To znamená, že ty prostředky, eh, které začnou přicházet po tom prvním období zhodnocení výsledků, eh, tam putují jako eh, souhrné rozpočtové prostředky. A my potřebujeme zajistit transparentnost tohoto procesu. Ehm, tyto diskuse vedu já, vedou je také eh, diplomaté z jiných členských států. Ptáme se, jakým způsobem byly eh, vynaloženy ty prostředky. Ale principem té rozpočtové eh, podpory je, že se ptáme, jak jste vynaložili prostředky, které jste obdrželi. Takže abych odpověděl na vaši otázku. Ehm, každodenně sledujeme provádění našich projektů. Začnu rozpočtovou podporou máme velice striktní hodnocení využití jednotlivých eh, trančí plateb. A mohu říci, že v našem vnitřním hodnocení i, i v hodnocení, které jsme kontrahovali eh, od expertů, jsme Eh, chtěli skutečně přesně zhodnotit, eh, jak situace vypadá. Eh, je tu ještě jeden relativně nový rozpočtový mm, mm, pod, mm, program na rozpočtovou podporu. Třeba, že další pozastavené ministerstvo vnitra totiž prokázalo značnou snahu o reformy. E, došlo ke stabilizaci, e, došlo k posílení e, důvěry v policii a tento program je zaměřen tak, že se také snadno monitoruje. A velká část z něj se zakládá Eh, v tom, že se z těchto prostředků mají, eh, má vybudovat školicí středisko, což se mm, poměrně snadno eh, kontroluje. A také máme jasné, jasná kritéria, která sledujeme. Je to jeden z našich velice úspěšných programů na rozpočtovou podporu. Jedná se o pomoc, kterou používáte pro programy na podporu malých a středních zemědělců, tak aby mohli modernizovat své podniky a byli více konkurenceschopní. To znamená, že prostřednictvím platební agentury a kontrol na místě vidíte, eh, které podniky dostaly ty finanční prostředky. Z toho si uděláte poměrně jasný obrázek. Složitější to pak bylo a to je právě program, který právě teď hodnotíme. A to je eh, sektor eh, spravedlnosti a já ne, nečekám, že bychom zahájili takovýto program a myslím, že všichni tomu tak rozumíme i na komisi, že je eh, zapotřebí být mm, na sebe brát mm, jasná rozhodnutí a oddělit strategii od implementace. Když jsem hovořil tedy o různých eh, typech hodnocení, vidíte také, že plánování programu eh, se provádí určitým způsobem, takže máme poměrně jasný obrázek. Nyní eh, věříme zaměstnancům. Já jsem především se zaměřil na to, abych byl přímo briefován projektovými manažery, ne nějakými vedoucími sektorů. Eh, strávil jsem s nimi hodně času, abych jasně porozuměl tomu, co se tam děje, jak oni se dívají na program. A jsem přesvědčen, že mám dostatek eh, úsudku na to, abych eh, mohl reagovat, kdybych zjistil, že někdo, kdo pracuje v delegaci, by nepracoval ve prospěch EU, ale ve prospěch vlády, s níž tedy máme vztahy s tím já nemám žádný problém. Neměli jsme tam skutečně žádné problémy tohoto typu. A myslím, že i ta kultura, kterou jsme vytvořili, lidi udržuje ve střehu. Ne, že by se něčeho báli, ale udržuje ve střehu v tom smyslu, že nemohou eh, eh, reprezentovat Moldavskou republiku, že, že musí reprezentovat Evropskou unii, protože jsou zodpovědní za peníze evropských daňových eh, poplatníků. Od té doby, co jsem přišla na toto místo, změnil jsem přístup. Hovořili jsme a, a možná, že mm, tady došlo k určitému nepochopení. Byli jsme původně velice hrdí, že tolik investujeme do Moldavska, že jsme snadno řekli, že tam je nejvyšší, že to je nejvyšší eh, příjemce prostředků pro kapita eh, od eh, prostředků od EU. Ale hned v prvním roce, když jsem přišel, jsem řekl dobře, když budeme komunikovat, přestaňte mluvit o penězích, pokud mi nemůžete jasně sdělit, co za ty peníze děláme, proč to děláme a jak to děláme jaké jsou výsledky. A kde máme problémy, mi také řekněte. A přesně tak se řídíme. Co se týče jednotlivých eh, projektů, protože to bývají také typické asistenční projekty, co běžně děláme, došlo eh, ke změně, k odklonu eh, činnosti. Používáme ještě konzul, technickou pomoc ze strany konzultačních eh, firm, eh, ale eh, silně jsme se od ní odklanili a silně ji monitorujeme. I pro finanční management je twinning důležitým způsobem činnosti, protože takto máme jasně naše partnery stanovené. Máme eh, rozsáhlý auditní plán eh, na 10 což je více, než je běžný eh, poměr, kdykoliv potřebujeme nějaký audit navíc. Moji zaměstnanci vědí, že je pokaždé v tom podpořím, také jsme pro kontroly na místě a provádíme je a byli jsme velice přísní při Eh, při zprávě dokumentů o řízení eh, projektů. Když bylo zapotřebí eh, přijmout určitá rozhodnutí, například co je možné a co není možné pokrýt finanční prostředky v určitém projektu. To znamená, že my tyto záležitosti bereme velice, velice vážně. Co se týče mak Eh, finanční asistence, o tom hovořil několik kolegů, paní Gresla i pan Celer. To samozřejmě je pro projekt, který eh, řídí DG ECFIN. From the outset. Je to tedy takto hned eh, od samého začátku. Takže tady hovoříme o programu, Některé země často mají, pokud mají eh, dohodu s Mezinárodním měnovým fondem? To je v podstatě taková podmínka, která se s tím pojí. Ano, je to 40 grantu a 60 půjčka. Ale eh, stále ještě vyjednáváme o tom memorandu a tam eh, tedy je to úplně bezprecedentní, že vlastně i pro tu první část tranši máme dlouhý seznám velmi jasných podmínek. A na rozdíl od operací, které eh, se financují jako podpora rozpočtu, když něco uděláte částečně, tak máte částečnou podporu, tak eh, MMF je mnohem brutálnější, řekněme, pokud nenaplníte nějaké podmínky, tak je to jako kdyby jedna, jedna podmínka stačí, aby se vyrušil, vyrušilo všechno ostatní. Takže to bude velmi těžký program, eh, co se týče jeho plnění. A jinak říkám, že jsme vlastně to takhle propojili s eh, tím, s tou bankovní krizí, takže pokud by se propadla tahle dohoda s eh, Mezinárodním měnovým fondem, propadlo by se to eh, ho více. A to nastavení toho balíčku a ty podmínky jsou opravdu bezprecedentní. A teď vlastně mm, na základě trialogu nastane něco, co říkal i komisař Hahn eh, během své tiskové konference. Bude potřeba ještě více analyzovat, nakolik eh, Moldavská republika tedy dodržuje demokratické zásady, eh, právní stát. A vlastně ty volební změny budou součástí této analýzy. mohu vás ujistit, aniž bych se vám tady snažil prodávat ojeté auto, ale můžu vás tedy ujistit, že i jak to politické zarámování naší pomoci, tak eh, taky praktické monitorování, auditování a eh, plnění podmínek, eh, naše, technické, naše programy technické asistence, kdy si klademe otázky, je tento výdaj na správném místě, opravdu naše delegace odvedla eh, důkladnou práci. Opravdu si myslím, že zde máme dobrou pověst a jak už jsem říkal, jsem hrdý i na svůj celý tým. Zejména bych chtěl vyzdvihnout práci projektových manažerů a to i ti, kteří jsou moldavští občané. Mají opravdu obrovský zájem na tom, aby jejich země se rozvíjela. a chápou, že i pro ně špatně nastavený a špatně monitorovaný program financování, kdy výsledky nejsou Eh, nejsou dostatečné. To je samozřejmě i eh, eh, jde i proti jejich zájmům. Jinak spravovat pomoc v země, v zemi, kde závazek politické reformě vypadá někdy silný, někdy slabší, kde je určitá míra polarizace společnosti, a kde historie vnímání toho, co je Evropa, není třeba tak jasná, eh, jako, jako je tomu v Německu nebo v Polsku nebo někde jinde. Takže je tedy opravdu v zájmu Evropské unie, abychom to nevzdávali, abychom takto nenechali na pospas zemi, která je eh, na našich hranicích je to soused. Určitě tady nejde o nějakou geopolitickou konkurenci. Tady jde spíše o geopolitický, eh, eh, geopolitický jakýsi přechod. Takže určitě není možné, abychom je nechali na pospas, jak už jsem říkal, a určitě to není tedy v zájmu Evropské unie. Děkuji mnohokrát, pane, posla- pane velvyslanče. Nikdo další už se nehlásí, takže vám tedy přeji všechno nejlepší, přeji všechno nejlepší i vašemu týmu na místě. V tuto chvíli je možné pouze získat tedy mm, podporu pro to, abychom pokračovali tak jako v minulosti, abychom eh, eh, vám mohli poskytnout eh, další podporu. Děkuji a těším se na další setkání. Tak tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Chtěla bych přivítat generálního ředitele OLAFu, pana Kesslera a jeho tým který představí výroční zprávu za rok 2016. Pane Kesslere, srdečně vítejte. Ano, my jsme vás viděli přiběhnout. My jsme právě mluvili o Moldavsku, kde prezident řekl, že půlka evropských peněz někde zmizela. Pokud o tom něco víte, tak nám to prosím také sdělte. Eh, máte slovo. Děkuji. Já bych měl začít otázkou nebo dvěmi otázkami procedurálními. Já jsem tady eh, od toho, abych mluvil o výroční zprávě OLAFu a abych odpovídal na otázky. A pak jsem slyšel, že výbor chtěl být informován o jednom vyšetřování, které jsme nedávno uzavřeli ohledně eh, celních podvodů ve Velké Británii. Takže, já nevím, chcete, abych vás o tom také informoval a jak já bych rád, aby to bylo tak trošku odděleno od té výroční zprávy. Je to na vás, paní předsedkyně. Tak procesně bychom to udělali tak, že byste mohl představit eh, eh, výroční zprávu a pak bychom o ní debatovali a v rámci té debaty byste se mohl vyjádřit k tomu celnímu podvodu, aby se k tomu kolegové mohli vyjádřit, protože my jsme se snažili vás dostat na naše slyšení na tému EPO a OLAF. E, tam by ta případová studie byla mohla hrát určitou roli. E, teď už je tedy trochu pozdě, ale přesto ty informace jsou důležité. Já nevím, jak dlouho budete mluvit, měl byste to, myslím, omezit na e, na 15 minut. Ano, to byla má druhá otázka, takže už jste mi odpověděla. Zpráva OLAF za rok 2016. Jako obvykle je zpráva o nás, našem výkonu a také o tom, co jsme zjistili, jaké trendy eh, trestných činů a reakce nebo akce našich partnerů a stakeholderů. Takže eh, za prvé, vyšetřovací činnost OLAFu máte před sebou komplexní přehled Nechali jsme také několik kopií té zprávy u vchodu, tam najdete ještě daleko více dat, nicméně tato komplexní tabulka ukazuje, že za posledních pět let, 2016 včetně, OLAF eh, si zachovává vysokou úroveň výkonnosti co do počtu vyšetřování, eh, zahájených vyšetřování, ukončených vyšetřování Eh, co do počtu vydaných doporučení a také eh, co do eh, průměrné doby trvání vyšetřování. Jak vidíte, pokud to tedy přečtete, asi ne, já to nepřečtu, ale vy možná ano. Je to respektive tabulka na stránce, kterou vám hned řeknu. 50 v té tištěné verzi tak tam vidíte, že po reorganizaci OLAFu v roce 2012 jsme téměř zdvojnásobili, respektive se navýšil počet vyšetřování, eh, uzavřených vyšetřování o 75%, respektive 91%. A co do vydaných doporučení, těch bylo o skoro 70% více. Průměrné trvání vyšetřování se snížilo o 18 Mimochodem, loňský rok byl rokem nejkratšího trvání vyšetřování v OLAFu za celou jeho historii. E, naším cílem je zachovat si tento standard, e, už to je také velký boj, zachovat si takto vysoké standardy což z OLAFu činí jaksi instituci orientovanou na dopad, na eh, velice účinné těleso pro vyšetřování a pro zpětné získávání finančních prostředků ukradených od EU. My se ze všech sil tyto vysoké standardy snažíme zachovat. Zatím se nám to daří za posledních pět let. Je to boj, protože mimo jiné, jak možná vidíte na tomto snímku, za ta léta, je to strana 44, pokud by to náhodou někdo nemohl přečíst na snímku, celkový počet zaměstnanců OLAFu se postupně snižuje. Eh, snižuje se nejen počet zaměstnanců, počet pracovních míst. Takže se nám berou pracovní místa každý rok a bez ohledu na to se nám daří eh, zachovat si vysokou výkonnost eh, už od roku 2012. Jen v závorkách bych poznamenal, že v radě koluje dokument, možná jste to viděli v tom finančním dokumentu s návrhem EPO. Tam se předpokládá, že OLAF přispěje k centrálnímu úřadu EPO 45 pracovními místy. Jinými slovy, z OLAFu bude vzato 45 e, pracovních míst a dá se to EPO. To bude mít na OLAF obrovský dopad zejména na eh, vyšetřovací výkonnost OLAFu. Takže uvidíme v příštích dvou letech, jak se nám bude dařit, jak se nám podaří případně přeorientovat, snížit eh, aktivity OLAFu v důsledku těchto eh, konzistentních, výrazných ponižování početních stavů v naší agentuře. Pokud se nám tedy samozřejmě nepodaří získat ekvivalent nebo nějaký jiný počet pracovních míst jiným způsobem, ale eh, to v té zprávě není. Ta zpráva je o minulosti, toto je spíše něco, co nás teprve čeká a možná budeme mít jiné možnosti, jak se s tím vypořádat. Ještě některá data která jsou součástí té zprávy. Na tomto snímku to si můžete přečíst na stránce 14 pro ty z vás, kteří mají písemnou verzi před sebou. E, tady je přehled e, uzavřených vyšetřování v roce 2016. A je to uvedeno podle členských států. Jsou to vyšetřování o evropských fondech spravovaných na národní nebo místní úrovni. Takže my už eh, léta neděláme to, že bychom měli ty škatulky podle zemí. Většina našich šetření jsou nadnárodní. ty odkazy na zemi nebo členský stát, to jsou odkazy toho, jsou to běžně zemědělské fondy a strukturální fondy, kde ty fondy byly spravovány. Jenom abyste měli představu o tom, kde se ta šetření provádějí a uzavírají v loňském roce. Nejsou zde žádné významné rozdíly v porovnání s předchozími roky. Dále zde máme přehled, nebo respektive takový aktuální přehled o e, aktuálně probíhajících šetřeních z konce roku 2016. Jak vidíte, počet probíhajících šetření eh, se snížil. V loni jsme uzavřeli velice vysoký počet vyšetřování, takže na konci roku eh, Tady máme takové porovnání s předchozími lety. Jsme měli relativně malý počet vyšetřování, která probíhala. Ale i tak jich bylo téměř 350. A vidíte, jak je to rozděleno podle sektoru? To si můžete přečíst buď na snímku, a nebo v tištěné verzi na stránce 14. Já bych k tomu chtěl říci, že jak vidíte, je zde relativně nízký dopad těch eh, tradičních vyšetřování v oblasti strukturálních fondů a zároveň vidíme zvýšení a eh, i v roce 2017 to je velice signifikantní, v oblasti, které se říká zaměstnanci EU. A já nevím, jestli mám pochválit Evropský parlament, ale každopádně bych rád uznal, že vy jste největší zdroj takovýchto vyšetřování za poslední, řekněme, rok. Takže je zde výrazný nárůst počtu šetření zaměstnanců a i poslanců evropských institucí. Je to ještě signifikantnější v roce 2017. Je to z toho důvodu, že dostáváme eh, daleko více oznámení jak z Evropského parlamentu, tak proti eh, Evropskému parlamentu, jeho zaměstnancům nebo europoslancům. Tak. A také tady vidíte, že celní a obchodní podvody jsou stále poměrně velkým sektorem, nebo významnou součástí, chcete-li, našich, eh, našich vyšetřování. Tak pak tady máme ještě nějaká čísla k implementaci, ale teď pár slov k určitým trendům u podvodů a k těm fenoménům, kterým čelíme a které vyšetřujeme. Tady vidíte veřejné zakázky, které jsou jsou takovým tím typickým sektorem našeho vyšetřování. Vyšetřujeme veřejné zakázky, výzkumné a zaměstnanostní granty e, se e, v posledních několika letech rovněž objevují e, poměrně vysoko na tom žebříčku. Je to takový vznikající sektor vyšetřování, řekněme to takto? No a pak se tady eh, trošičku proměnilo to eh, pašování cigaret, eh, nejen těch tradičních značek, ale i těch bezejmených bílých cigaret. Ale co je trendem, který se objevuje, takzvaná delokalizace delokalizace podvodu. A já bych tomu také říkal dematerializace podvodu. Svým způsobem ty podvody se daleko častěji dějí virtuálně, tím si finančními virtuálními toky a ty podvody, kterým čelíme, nejsou až tak napojeny na konkrétní území že já nevím, když chcete podvádět eh, v zemědělských fondech v nějaké zemi, používáte finanční trhy, používáte falešné firmy, používáte eh, triangulační operace, eh, které zahrnují několik zemí, takže delokalizace, dematerializace, což jsou všechno fenomény, které představují určitou výzvu pro vyšetřování. Paní Gresle velice dobře ví, že máme nástroje, které nám byly dány v roce 1999. Byla to taková hodně stará prehistorická éra, ale my stále pracujeme právě s těmi nástroji, které byly určeny k tomu, abychom Eh, odhalovali podvody, já nevím, ve stájích v Jižní Itálii nebo ve Francii, počítali jsme krávy v chlévech, někdo měl peníze na 10 kráv, koupil si jen dvě, to byl podvod. Takže to byly nástroje, nebo to jsou nástroje, které máme pro velice lokalizovaný teritoriální zločin, teritoriální podvod. No a teď velkou výzvou je eh, oblast big data, finanční toky a firmy v daňových rájích, které se stále častěji používají pro páchání podvodů. Eh, takže to jsou nástroje, jaké máme. Teď ještě velice rychle několik snímků k vyšetřování uzavřeným v roce 2016 co se týká zaměstnanců a e, institucí a europoslanců. Komise je vždy nejvíce ovlivněna, protože má nejvíce zaměstnanců. Tady to jsou uzavřená vyšetřování. E, jak jsem vám říkal, teď nově se ta vyšetřování soustředí hlavně na parlament. A pak tady máme ještě tedy počet e, obvinění, což je zhruba 50%, tedy obvinění na základě našich doporučení vydaných za posledních sedm let. A abychom měli signifikantní statistická data, museli jsme se vrátit sedm let do minulosti. Takže tak, různá disciplinární doporučení. Tam vidíte, kolik disciplinárních doporučení bylo vydáno za poslední tři roky a eh, kolik bylo implementováno v posledním roce. Jak vidíte, Evropská komise konstantně implementuje ta disciplinární doporučení. A pár slov nakonec. Myslím si, že investigativní výsledky co do výkonnosti mluví sami za sebe. Takže eh, vy jako instituce stále máte efektivní nezávislý vyšetřovací orgán, který má výrazný dopad Eh, svých aktivit na členské státy, ale i uvnitř institucí, zaměstnanců institucí, ale eh, čelíme novým druhům zločinu, které si vyžadují, které si žádají nové druhy nástrojů, nové druhy vyšetřovacích nástrojů. Eh, není to nic světoborného, ale alespoň musíme mít přístup k bankovním účtům a nebo nějaký usnadněný přístup k databázím. Je zde také právní nejistota v oblasti podvodů v DPH, což si pravděpodobně bude žádat eh, i určitou legislativní intervenci. No a pak samozřejmě čelíme také otázce nadcházejícího vzniku Úřadu Evropského státního zástupce, což bude další orgán a OLAF bude Eh, jaksi dodatečným zdrojem pro EPO, což si asi bude žádat určité legislativní zohlednění této nové situace. Komise má závazek, který eh, bude splněn, tedy do začátku října předložit komplexní zhodnocení nařízení OLAFu 883 2013 a bude to příležitost k tomu, abychom si také promluvili o budoucích výzvách pro OLAF a o potřebě jak si navázat nějaké vztahy s tím úřadem Evropského státního zástupce a e, k tomu, abychom přemýšleli o možnosti aktualizace investigativních nástrojů podle nových výzev nových výzev versus tedy ty staré výzvy, které jsou to ty staré podvody, které se objevují v novém kabátě. Takže tolik k tomu a jsem vám k dispozici, budete-li mít jakékoliv otázky a pokud to budete žádat, tak se mohu vyjádřit také k tomu vyšetřovacímu případu, o kterém jsme mluvili. Děkuji. Dank. Děkuji mnohokrát za tento úvod. Už včera nás navštívil zástupce dozorčího výboru, takže já teď mám otázku, která se pojí i s tou včerejší diskuzí, co se týče přístupu k dokumentů. To je pro nás důležitá otázka. Já tady upozorňuji na stanovisko tří právních služeb, které jasně říkají, že tomu dozorčímu výboru musí být dán přístup k těmto dokumentům, takže vlastně mám otázku, zda všechny vaše postupy jsou v souladu s tímto nařízením. Tady máme tedy otázku i případů, které byly postoupeny národním eh, orgánům, eh, článek 17.5. I zde je tedy jasné stanovisko právní služby. Eh, otázka je, proč neplníte toto stanovisko právních služeb? První otázka to byla. Jinak, když si čteme tuhle tu výroční zprávu a uděláme takové srovnání, tak tam je třeba samozřejmě zajímavé, zajímavý výčet jednotlivých případů, ale tam se trošku potom ztrácí jakési, jakýsi systémový pohled na práci. Eh, takže mě by spíše zajímaly taky tyto systémové informace. Prosím, eh, když tak nám to pošlete i písemně, tak abychom posoudili práci úřadu, tak vlastně bez eh, těchto systémových informací to není možné. Samozřejmě ty jednotlivé informace jsou taky zajímavé, ale eh, potřebujeme trošku eh, širší pohled. Zajímá nás taky backlog, ty staré případy, tam vlastně teďka jsme k tomu žádné informace neviděli. A potom uzavřené pří, odpady bez doporučení. Vlastně tahle ta položka tam taky chybí a potom je pro nás důležité například finanční doporučení, kolik peněz z evropského rozpočtu se tedy eh, vyžádalo zpátky na, na základě tedy eh, eh, jednání OLAFu. Tady nemáme úplně jasné informace o těch případech, které taky byly postoupeny Evropskému ombudsmanovi v věcech, které se pojí s OLAFem. Pokud bychom mohli dostat i tyto informace, určitě bychom byli rádi. Potom máme otázku eh, podvodů vně Evropské unie, tam máme více informací než té předchozí zprávě. A potom celá kapitola o tom eh, dozorčím výboru, tam bychom si určitě přáli, abychom tam měli více jakýchsi věcných informací. Ještě jedna prosba. Náš výbor vycestuje v září do Maďarska, takže samozřejmě maďarský případ je velmi zajímavá. V roce 2014 tam bylo 13 šetření, v roce 2015 17 a 2016 13. Takže to jsou staré případy, které ještě probíhají. Kolik je tam nových případů, kolik je starých případů? Eh, můžete mi to trošku takhle eh, detailně vysvětlit. A ještě se zeptám, eh, co otázka tedy imunity? Vlastně vy teď máte případ u belgického soudu, který vlastně je proces vůči vám, takže mě by vlastně zajímalo, jestli by nám k tomu můžete více říci. Hmm, rada eh, vlastně chce vědět to tež, eh, co já. A ještě jednu otázku k tématu Česko. Všimli jsme si, že v Česku bylo pět případů, eh, co sledujeme od roku 2014. Je tam trochu problém, takže prosím, můžete k tomu něco říci? A potom ještě k tématu eh, soudního follow-upu. My vám mnohokrát děkujeme za poskytnutí eh, toho šetření, které eh, proběhlo v OLAFu. Vy jste nám to zaslali v lednu tohoto roku. Otázka dat. Tady vlastně nedostatečné důkazy nebo podklady. A mě by tedy tahle ta otázka zajímala trošku detailněji, zejména tedy žádný, žádné trestní důkazy. Eh, tady tyto dva body mm, by stály za hlub, hlubší analýzu než to, co máme před sebou, protože vlastně tady máme otázku, proč děláme eh, nějaká tedy soudní doporučení, pokud nemáme eh, jasné důkazy toho, že došlo k porušení trestního práva. Tak eh, prosím, můžete k tomu něco více nám poskytnout a teď vám zase dám slovo, prosím. Thank you. This time... Děkuji. Tentokrát možná budu mít 25 minut na, na odpověď abych odpověděl skutečně relevantně. Doufám, že jsem si dobře zapsal ty první. My jsme přidali při eh, poslední edici zprávy OLAFu poměrně hodně popisů eh, konkrétních eh, případů, byly tedy anonymizované, ale chtěli jsme vám ukázat případy, které jsou významné, jsou signifikantní, aby veřejnost měla představu o tom, co děláme a jak se s tím potýkáme, eh, což není na úkor údajů výkonnosti OLAFu, protože ta jsou stejná v těch posledních eh, čtyřech či pěti výročních zprávách. Takže my jsme věci přidali, my jsme nic neodebrali eh, z té zprávy. Vy jste si přáli mít eh, více údajů o tom, kolik mm, případů ještě není vyřešeno. Co to ale znamená, ty nevyřešené případy? Vidíte údaje zde. V loňském roce jsme říkali, že na samém konci roku, 31. Eh, prosince, jsme měli nejnižší eh, případ ještě nedokončených eh, případů. Bylo to 344. Podívejte se na to v té zprávě. Předtím byla ta čísla vyšší. Za druhé, v loňském roce jsme uzavřeli velký počet, značně velký počet vyšetřování. Mohu tedy vám sdělit, že ten počet nevyřešených případů je eh, na nejnižší úrovni. Nevím, zda se nám podaří udržet takovouto výkonnost i letos v roce 2017, nicméně je nejnižší. Samozřejmě, že ten počet případů, které se řeší, se mění každý den. Také v té zprávě najdete údaje o trvání vyšetřovatní, které se vypočítává dvěma různými způsoby, včetně tedy vyšetřování, která stále probíhají, průměrná délka e, trvání vyšetřování, e, bereme v úvahu ta, která jsou uzavřena a ta, která probíhají e, v průběhu roku. Takže tak bereme v úvahu také nevyřešené případy do posud. Eh, rok 2016 byl rokem, kdy Olaf vedl vyšetřování průměrně za nejkratší dobu. Je to na tom prvním uh, slajdu. Uh, takže údaje tam jsou. Není tam napsáno, uh, nevyřešených případů zůstává X. Eh, je to nicméně nejnižší počet nevyřešených dosud případů nebo nedokončených případů v OLAFu. Eh, Procento uzavřených případů, eh, to nevím, jestli máme sebou, ani nevím, jestli to v té zprávě konkrétně je. Ne, právě proto jsem se ptala, říká paní předsedkyně. Není to uvedeno ve zprávě, právě proto se ptám. Ano, přesně. Mohu vám říct, že ta čísla samozřejmě máme a psali jsme to mm, v těch posledních eh, letech. Nejde o, o to, že jsme se snažili nějaké číslo neuvést. Je to asi 55 uzavřených doporučení, takže kolem 55 57 bývá uzavřeno s doporučením v podstatě tak to vypadá. Možná i trochu vyšší procento to je. My se těmi čísly zabýváme každý měsíc, takže vám mohu z paměti říci, že kolem těchto procentních hodnot se uzavírání případů pohybuje. Takže 55-57% se uzavírá s doporučením. Kolik finančních prostředků eh, se Eh, vrátí, se znovu získá. My nemáme eh, odpověď, musím otevřeně a poctivě říct, protože my ty peníze nevybíráme. Eh, my monitorujeme celý postup a letos jsme začali monitorovat velice důkladně ve spolupráci s patřičnými službami tento postup a monitorujeme částky, u kterých bylo rozhodnuto adresáty našich doporučení, což bývají finanční služby, neboli ta generální ředitelství, která vynakládají prostředky. To jsou tedy adresáti našich finančních doporučení a my jim doporučujeme, aby žádali o vratku určité částky a my, eh, my tedy reportujeme o částce, která má být eh, navrácena. Kolik eh, bývá vraceno? Normálně trvá 7 až 10 let, než celý tento proces proběhne až do konce Eh, tedy eh, těch 7 až 10 let eh, čeká, trvá, než dostane mm, patřičný orgán peníze od podniku, který je předmětem nějakého občanskoprávního nebo trestního řízení, a nebo od nějakého zemědělce z Jižní Itálie, a nebo ze severního Německa. Ale Abych eh, byl upřímný, nemohu vám eh, poskytnout kompletní obrázek toho, kolik přesně bylo navráceno, protože to bychom museli mít rámec zhruba 15 let a já eh, skromně musím říct, že mm, to teď není tak signifikantní, protože to, co se děje teď, uvidíte takto vyřešeno třeba za 15 let. Důležité je vědět, jaká částka byla byla eh, schválena, že, eh, že tedy bude navrácena, protože ehm, adresáti někdy, eh, někdy souhlasí, někdy nesouhlasí nebo souhlasí částečně. Říkáte, že zpráva neuvádí údaje o případech, které má Olaf u ombudsmanu, ombudsmana je dobré mm, se obrátit na ombudsmana, eh, protože ten je zdrojem této informace. Na straně 43 nicméně najdete informaci eh, o stížnostech na naši vyšetřovací činnost. V roce 2016 Evropský ombudsman začal dvě vyšetřování týkající se stížností na OLAF. A obě dvě tato řízení byla uzavřena v průběhu roku a je tam eh, stručně popsáno, oč se jednalo. Takže ombudsman dostal v loňském roce dvě stížnosti na OLAF a řešil je. Eh, v názvu té kapitoly hovoříme také o stížnostech, které jsme obdrželi my, které obdržel Soudní dvůr já doufám, že to nikoho z vás nesklame, ale my jsme skutečně hrdí na to, že je tak málo stížností, které dostáváme jak my, nebo soudní dvůr, nebo ombudsman ohledně naší činnosti. Určitý mm, počet eh, stížností je fyziologický, protože kdyby nebyly eh, žádné stížnosti, tak by to vypadalo, že lidé se bojí, nebo že to je jak v Sovětském svazu Vypadalo by to, že se lidé bojí si stěžovat. Mm, lidé si mohou stěžovat, na to mají plné právo, ale není to nijak znepokojivý počet stížností. Eh, v loňském roce to bylo ještě nižší číslo než v předeš, roce předtím. Co se týče Maďarska, opět je to pro nás trochu obtížné, Eh, mluvit o maďarských nebo italských nebo německých případech. My je takto neklasifikujeme. My je neklasifikujeme podle států. Jediné klasifikace podle států, které, jak jste viděli také v té zprávě, je klasifikace vyšetřování o využívání prostředků, evropských prostředků, spravovaných v daném členském státě prostředky, které tedy má spravovat buď daný stát nebo region. Nejde tedy o to, že bychom chtěli psát, že nějaké vyšetřování se týká členského státu. Jedná se o prostředky, které jsou spravované buď v členském státě nebo členským státem. To je jediná klasifikace podle státu, kterou používáme. Někdy vyšetřujeme vý, e, stížnosti ohledně výzkumných e, fondů anebo celních podvodů. A pak je nemožné e, přičlenit takovéto vyšetřování k nějakému státu nebo snad k deseti státům, protože pak bychom to dělali podle například podniku, které jsou nadnárodní například, nebo podle státní příslušnosti jednotlivých účastníků. To neznamená, že nechceme vyhovět vaší, vaší žádosti, my rozumíme, rozumíme tomu, proč to přejete. To teď se týká například České republiky. Nikdo nám nemůže říci, dejte nám ty maďarské nebo české nebo italské případy, protože my je nemáme takto klasifikované. Co bych k tomu ještě řekl? Co se týče přístupu k dokumentu, myslím, že výbor může požádat běžným způsobem komisi, aby měli přístup k dané zprávě eh, podle eh, zavedeného postupu. Proti tomu nejsme. Samozřejmě, že mohou být soudní případy, eh, které nejsou ještě dokončeny v členských státech Mm, takže možná byste se museli obrátit na e, patřičné soudní orgány, které by vám mohly odpovědět. Abychom e, my e, nějak se nevměšovali do běžících soudních řízení. Můžeme možná poskytnout více informací o České republice nebo o Maďarsku. Můžeme být v kontaktu s vaším sekretariátem výboru. Eh, abychom vám mohli pomoct eh, při vašich budoucích návštěvách. Také je vedeno vyšetřování nebo trestně právní řízení v Belgii, které se týká mě osobně, jak víte. Víte, že pan Dali sepsal několik eh, zpráv a stovku o mě, o podnicích, o mých zaměstnancích, eh, eh, což je eh, má souvisí s naším vyšetřováním paní Lepen se tím eh, inspirovala a eh, také napsala zprávy tedy o mne a eh, našich zaměstnancích. Dokonce citovala tu zprávu Dali, takže to bylo obvinění proti mně a našim zaměstnancům. Takže doufáme, že tím příkladem se už další řídit nebudou, ale jsme na to připraveni. A, oni Eh, viděli, že tedy eh, kom, komise poté eh, pozastaví imunitu. Takže to je takový precedent, který má dopad na práci Olafu, ne na mě. To já potom vám mohu říci, jaký dopad to může nebo bude mít na mě když pracujete ve vyšetřovacím oddělení, které se zabývá um, europoslanci nebo zaměstnanci EU, to jsou lidé, kteří jsou placeni jako lidé pracující v kterémkoliv jiném oddělení. Není to chápano jako nebezpečná eh, práce. Eh, tito vyšetřovatelé cítí mnohem větší tlak eh, i od svého nadřízeného, což jsem já, a jsou mnohem více kontrolováni, ale ale už se to i stalo. Skutečně jim je e, vyhrožováno, že na něj někdo podá obvinění a to e, mohou být lidé, kteří právě jsou vyšetřováni jimi a e, to může mít také podporu politickou nebo institucionální nebo nějakou jinou podporu. Ale musím také říci, že právě teď probíhá Eh, předběžná část vyšetřování od, od března loňského roku ohledně mě pro akt, eh, který vyšetřovatelé s mou účastí vykonali v průběhu jednoho šetření ohledně pana Daliho. Což je případ, který je velice dobře znám. Eh, toto eh, vyšetřování ohledně mé osoby a dalších je tedy stále ještě ve velice eh, brzké období. A možná, až se budete ptát na výsledky ohledně belgického trestně právního systému, tak uvidíte, že OLAF je mnohem, mnohem rychlejší. Další vám k tomu říct nemohu, vyšetřování prostě probíhá, ale stále je ještě v rané fázi nedošlo ještě k žádnému rozhodnutí. Co se týče soudního follow-upu, myslím, že oprávněně se ptáte abychom, na to, abychom lépe eh, analyzovali některé aspekty, které jste zmiňovali. Já s vámi v tom plně souhlasím, jen k tomu uh, mohu protknout to, že my to udělat nemůžeme. A to vám mohu říct jako generální ředitel. My to udělat nemůžeme, ale byl bych velice rád, a bylo by výborné, kdyby to někdo jiný udělal. Aby provedl tedy analýzu všech těchto případů, rozhodování, eh, žalob, veřejných žalobců, eh, kteří se nezabývali případem, eh, protože nebylo mm, dostatek důkazů sebráno. Ano, je to obrovská práce, když vidíte ty výsledky, ale pokud to chcete dělat skutečně do hloubky, tak potřebujete takový šest právníků, kteří se budou tímhletím zabývat zhruba rok. Kdybych bylo víc, bylo by hm, to mnohem lepší. A já vám mohu říct, že takovéto lidské zdroje nemám. Bylo by dobré to provést, ale já ty lidi nemám a vzhledem k tomu, že když pak uvidíte ty výsledky, tak můžete říct, no to jsou v podstatě e, výsledky, které jsou nějak e, Eh, stranické, protože my posuzujeme takto sami sebe. Možná by někdo ani nevěřil nebo by nebyl přesvědčen těmi výsledky, protože by byly vyprodukovány eh, právě tou zkoumanou stranou. Takže jsou to různé důvody, proč to udělat nemůžem, ale my bychom jen přivítali, kdyby někdo jiný se do té práce pustil a pomohl nám a Možná členské státy a jejich e, soudní orgány by to považovali za užitečné. My bychom samozřejmě e, napomáhali. A to nejdůležitější, e, zpráva dohledového výboru. Pokaždé se zmiňuje. Říkáte to vy a říkají to i oni v posledních čtyřech letech. Přístup či nepřístup k informacím je nejčastější zmínkou. Eh, po každé, každý rok. Možná jste si všimli, že eh, to je taková kopírovaná část eh, zprávy. Každoročně ji tam najdete. Generální ředitel nám z důvodu, kterým nerozumíme, nechce dát přístup k dokumentům OLAFu nebo nějakým jiným dokumentům. To v podstatě není pravda. Myslím, jsem to napsal i v té poslední zprávě, i v dalších zprávách. Je to proto, že máme jiný e, pohled na úkoly e, dohodového výboru. Já ani nevím, že bychom se mm, dohadovali o jejich e, úloze. Není tu důvod, proč nedát přístup. To je prostě, nebo bylo by to šílené, ale tak to skutečně není. Nejdůležitější je, že není pravda, že bychom nedávali přístup. To je, e, to je nepoctivé, je to nepravda. Je to skutečně nepravdivé. Doufám, že to je jasné. Já jsem připravený poskytnout k tomu jakékoliv důkazy si přejete, protože to máme napsané. Například, eh, co se týče této nepravdivé informace, eh, této lži. Například v té zprávě se píše, my jsme neměli přístup, budu citovat, a mám to i tady, na stránce, kterou budeme hledat, píšou. Nemám, neměli jsme loni přístup do žádného, uh, um, žádného případu, dokumentu kde, k žádnému případu. Kde to je? Ale dostali vzorek fajlu, vzorek eh, případů, který byl vybrán Olafem. V loňském roce požádali jen jednou o jeden individuální eh, případ a materiály k němu. My jsme k tomu poskytli mm, informační materiály a řekli jsme, ve Francii právě probíhá soudní řízení právě k tomuto případu a této stížnosti. Takže my teď nemůžeme vám dát jen tak přístup, plný přístup k živému případu, který právě teď probíhá před francouzským soudem. To bychom museli požádat francouzský soud. A navíc to není v souladu s pracovním uh, eh, eh, uspořádání. Nejdříve tedy máte požádat o informaci, když ta informace nestačí, tak můžete žádat o přístup k tomu případu a jeho materiálu. A také to ani není v souladu s hlavními směry EDPS, kde se píše totéž. Uh, my eh, eh, jsme nedali plný přístup k dokumentům daného případu. My jsme navrhovali, že se můžou sejít s vyšetřovatelem, mohou získat eh, další informace, ale oni nám na toto nikdy už neodpověděli. A potom napsali, nemáme přístup k žádnému případu. Takže to vypadá, že o ten případ neměli veliký zájem spíše měli zájem o to, aby nás mohli spochybnit, protože my jsme jim nemohli prostě říct, tady máte všechny informace k případu, my nejsme supermarket, eh, kam přijdou a my jim poskytneme všechno, co k tomu případu je. My neodmítáme informace k případu. Ty jsme neodmítli. To je nezajímali, ani nám neodpověděli. Takže proto pak byli schopní napsat, že nedostali přístup k jedinému případu ale eh, my eh, můžeme k tomu říci, že eh, tento výbor dostal selekci případů od OLAFu. Měli jsme dva případy. Další byl při, žádost o pří, m, mm, přístup ke vzorku případů. A ten se poskytli. To znamená plný přístup ke kolika 62. Kolik chtěli. Obdrželi tedy přístup k 62 případům, ale ne jednotlivě vybraným, byl to vzorek. Byly vybrány Olafem, to znamená, že byly tedy náhodně sepsány za jejich účasti, takže to není, že my jsme je vybrali. Byli jsme požádáni o jeden případ, nicméně tam se ty dokumenty neodmítly. My jsme řekli, že nemůžeme dát plný přístup k, dok- k dokumentům. Z právního hlediska to nešlo. Ale poskytli jsme k tomu jiné informace. A když jsme na konci toho řízení mohli poskytnout ty informace, tak už o ně nežádali. A, eh, a potom u jiné věci žádali plný přístup k 62 případům eh, náhodně eh, vybraných za jejich přítomnosti. Takže to je to, co mohu říci ohledně mm, eh, námitky, že nedáváme přístup k dokumentům. Totež udělám i mm, příští rok, ale já vás ujišťuji, že nebudu už generální ředitel, protože v únoru mi končí mandát, ale my nelitujeme, že jsme to učinili eh, letos, protože prostě to očekáváme. A navíc oni veškeré informace, které si přáli, dostali. E, názory tří právních služeb. Jaká byla otázka, jestli souhlasím nebo nesouhlasím? To, e, to není tak důležité. Prostě je to stanovisko. A my všichni jsme se mm, rozhodli, jak si dobře pamatujete, když jsme si vyměňovali názory, že se zeptáme našich eh, právních služeb na jejich stanovisko. A nyní mluvím k vám, paní Gresle, protože eh, společně jsme eh, sestavovali tehdy tento požadavek, abychom měli stanovisko o, o třech větách o pracovních ustanoveních dohledového výboru vůči OLAFu to stanovisko bylo poskytnuto a my jsme se shodli a vy jste se shodla a já jsem se shodl, že se budeme řídit stanoviskem, ať už je jakékoliv. Takže ehm, my jsme se shodli, že se tím stanoviskem právních služeb budeme řídit, tak se jim řídíme. Samozřejmě, že se jim řídíme, protože jsme se na tom shodli. Podívejme se tam, kde se eh, tedy neschodneme, ale jde o to, že v průběhu doby Dohledový výbor se rozhodl, že už se nebude řídit tím pracovním ustanovením. Oni nechtějí žádné pracovní ustanovení. Včera jsme se sešli s novým eh, dohodovým výborem a já vás mohu ujistit, že se velice leší od toho minulého, naštěstí. Včera jsme odpoledne vedli velice plodné zasedání a teď mění mm, svůj e, názor, ale oni vám to musí říct sami. Teď si přejmít nějaké e, uspořádání pracovní s námi, nějaká ustanovení o tom. Takže tam se jednalo o tři e, drobné části těch pracovních pravidel. A ten výbor nemůže mm, být bez, bez takovýchto pravidel pro práci. Ale když potom řekli, že si nepřejí mít takovéto uspořádání, že žádná pracovní stavy nechtějí mít, dobře. Ale to stanovisko není problém. Můj problém, nebo náš problém, jak tady jsem mnohokrát již uvedl, je, že je dobré mít nějaké pra- pracovní uspořádání tak, abychom Eh, měli jasné postupy, aby naši zaměstnanci se mohli řídit postupy, aby nedošlo k žádným výčitkám, stížnostem. Všechno je detailně rozpracováno předem. O to nám jde, o to usilujeme, my na tom spolupracujeme a chceme, aby oni mohli pracovat eh, tak, jak se patří. A bude to užitečné i pro nás, ale musí to být nějakým způsobem upraveno jak bylo řečeno včera, teď mění svůj názor oni. Pravděpodobně se zauvažují nad tím a říkají, že si budou přát nějaká takto e, pravidla pro spolupráci a pak doufejme, že nebudou žádné stížnosti. Jak jsem říkal, včera to zasedání bylo velice konstruktivní, pozitivní. A já věřím, že příští rok, až někdo jiný, ne já, tady bude předkládat zprávu OLAFu, tak se setká s mnohem pozitivnější zprávou dohledového výboru. A budeme se těšit z výsledků naší společné práce s dohledovým výborem. Um, Děkuji. Ano, ale ten bílý kous, že je všechno vyřešeno, už nám slibujete několik let. Vidíme tady trvalou neochotu a neschopnost se s tímto vypořádat rozhodnutí, eh, stanovisko právní služby není implementováno. Eh, dozorčí výbor nám říká, že nemůže pracovat, protože jim nedáváte přístup. Já bych ještě ráda vyjasnila, ne opravila, vyjasnila jeden bod. Ten Proces u belgické justice je podle mých informací už uzavřený a už jsou k dispozici i rozsudky, takže já si nejsem jistá, zda eh, je to v tak rané fázi, jak jste říkal. Eh, chtěla bych, abychom spolu mluvili upřímně, chtěla jsem to uvést na pravou míru. Eh, nezlobte se, pokud máte nějaké informace, mě by to upřímně velmi zajímalo. Možná máte víc informací než já. Může to tak klidně být. No. E, není to pan Dalí nebo paní Lepen, kdo to řídí, to, e, to šetření. Je to belgický stát. Děkuji, paní předsedkyně. I vám, pane Kesslere, za tuto zprávu. Je to velice důležitá e, zpráva. Tento rok je speciální pro OLAF. Máme revizi eh, nařízení o OLAFu, máme přijetí eh, rozhodnutí a eh, nařízení o EPO. A je to konec konců poslední zpráva, kterou představujete vy, pane Kesslere, takže v OLAFu se leco smění. Proto je důležité lépe chápat eh, výkonnost a zkušenosti v OLAFu, jak pokračovat a eh, jaká jsou poučení eh, z jeho aktivity. Mám dvě otázky, respektive dvě sady otázek. Na některé se ptala už paní Gresle, což zkrátí můj příspěvek. Ale pak mám několik obecnějších poznámek. Celkově vzato není snadné eh, číst zprávy OLAFu, protože čísla lze číst dvojím způsobem, pokud se ty počty zvýší. Můžete tvrdit, že je stále víc korupce v EU, anebo můžete říci, že OLAF začíná být efektivní. Takže to je vždy diskuse k interpretaci dat. Ale Eh, myslím si, že zde jsou stále důležité věci, které bych v těch zprávách rád viděl. V zásadě chci zmínit dvě oblasti. Dotkla se toho už paní Kresle, a to tedy zpětné získávání těch eh, částek. Já vím, že to je částečně odpovědnost komise, takže eh, by se toho měla komise také účastnit ale myslím si, že ve finále to je gro činnosti OLAFu. Ta šetření eh, mají vést k zpětnému získání peněz od eh, těch eh, korupčníků. To má být to, kde je OLAF účinný. A druhá otázka, ta už tady také zazněla, ale rád bych to probral ještě detailněji. To je tedy e, následné kroky eh, po doporučení OLAFu, jak v členských státech, tak v komisi. OLAF může něco doporučit na konci vyšetřování. A já vidím, že občas jsou velice vážné problémy s tím, jak ty orgány členských států se řídí těmi doporučeními OLAFu. A jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými státy Eh, my jsme kontrolovali ty vaše tabulky, vaše čísla a v některých členských státech se zdá, že ty národní orgány nejsou příliš aktivní v eh, navazování na doporučení OLAFu a jinde. Se zdá, že jsou orgány otevřenější ke spolupráci. A je to také ten případ komise že vaše doporučení vedou k nějakým krokům nebo akcím na straně komise. A pak ještě jedna technická poznámka, to je skutečně technická věc. Myslím si, že by bylo velice užitečné podívat se na nějaké trendy. Máme čísla za rok 2016 a občas ta čísla jako taková nic neříkají. Měli bychom se podívat na nějaké trendy, jak se to, jak se to rozvíjelo za předchozí roky. Takže možná i nějaké retrospektivní datové sady o tom, co a jak se vyvíjí, by mohlo být užitečné, abychom pochopili eh, pokrok v OLAFu a v členských státech. A nakonec také obecnější věc. A tady to se týká spolupráce mezi OLAFem a komisí. Myslím si, že zpráva OLAF není pouze e, sada statistických dat. Mělo by to sloužit jako zdroj, jako základ pro další reakce na straně komise. Zkušenosti OLAFu by měly být začleněny do různých opatření komise, například zpětná vazba pro evropský semestr nebo pro specifická doporučení pro členské státy. Olaf by mohl přispívat do tvorby specifických doporučení v evropském semestru nebo eh, i v průběhu evropského semestru. Kromě praktických dat a informací o aktivitách OLAFu si myslím, že máte také spoustu zkušeností v oblasti politiky, jaké jsou překážky, proč OLAF nemůže být účinnější v některých případech. A i to by mohlo být součástí vaší zprávy, aby byl vyslán signál komisi, že zde jsou vážné problémy, které je potřeba legislativně řešit ze strany komise. Zejména teď to je zásadní, eh, kdy se má revidovat eh, nařízení o OLAFu. A vzhledem k tomu, že máme hodnocení toho nařízení 883 eh, na pořadu jednání, možná by nám to mohlo pomoci posílit kompetence OLAFu a zlepšit jeho účinnost. Pak je zde ještě několik praktických aspektů, jako zveřejňování zpráv OLAFu do členských států. My jsme o tom mluvili už v minulosti. Eh, zda jsou tedy ty zprávy OLAFu veřejné nebo ne, ta doporučení, zda jsou veřejná nebo ne. Takže celkově vzato je velice důležité chápat eh, ten celkový kontext eh, celé věci zkušenosti a poučení se z činnosti OLAFu. Ale v zásadě bych vám chtěl poděkovat za zprávu, která je velice informativní a velice užitečná. Děkuji vám. Kolega Flanagan. Děkuji. Často se říká, že spravedlnost se musí vykonat, ale musí taky být vidět, že byla vykonána. Vaše organizace má zde obrovský potenciál eh, spravedlnosti, ale v ten systém musíme věřit. Já jsem včera eh, seděl na zasedání výboru, poslouchal jsem ten dozorčí výbor a musím říct, že ta důvěra není příliš vysoko, protože bez, eh, že údajně tedy bez ohledu na stanovisko právních služeb vy rozhodujete o tom, které složky uvolníte, které ne. A jeden, jedna z velkých obav, kterou mám já, je, že lidé nás samozřejmě kontaktují, můžete nám pomoci s tím a s oním. A je zde jeden případ, kdy jsme lidi nasměrovali na vás a teď, po té, co jsem si vyslechl, co se vlastně děje, si říkám, zda to vůbec byl dobrý nápad. Protože v mnoha případech eh, lidé za vámi jdou, dělají si starosti, co s nimi bude, protože bude nějaké vyšetřování a tak dále a pokud ti lidé, doufám, že neposlouchali včerejší a dnešní schůzi, si možná dělají dost značné obavy, že přišli ze že to je systém, kde je nikdo neposlouchá a kde ta nezávislost toho vyšetřování je hodně spochybnitelná. A pak jdou za vámi a najednou slyší, no, není to moc transparentní, když někdo chce informace, tak nebudeme moc vstřícní. Takže jak nás můžete ujistit, že za vámi lidé mohou přicházet se svými eh, eh, žádostmi a že ty stížnosti, o kterých tady mluvíme, budou vyřešeny? Protože původně Původně mě zaujalo, jaký máte potenciál, ale čím víc o tom slyším, tím větší eh, obavu z toho mám. A e, dělám si starosti o přístup e, tady paní předsedkyně, e, tady pána za mnou, pana Celera tamhle a tady toho pána vedle mě. Nevím. Je to pro mě, musím říct, t, celá ta otázka Olafu dosti zklamání. Pan Zdechovský. Já bych chtěl poděkovat panu Kesslerovi nejdříve za jeho obsáhlý, obsáhlé eh, seznámení s celou problematikou. Giovanni, jsem rád, že, že eh, se snažíš nám opravdu ty věci objasnit, ale eh, prosím tě, příště bychom více uvítali, kdybys se snažil ty věci nám předkládat méně edukativně. My nejsme tví studenti podřízení, ale my jsme tady tví partneři kteří přišli sem diskutovat s tebou o problémech, o problémech o OLAFu a o problémech eh, vyšetřování. Ty se ptal, jestli ti někdo s tím může pomoct. My ti moc rádi pomůžeme. Když mě najmeš rád ve svém volném čase, v eh, pátky mám celkem volný, tak budu chodit na brigádu do OLAFu a budu pomáhat s vyšetřováním českých kauz, protože jsem tady viděl, že pouze jedna byla nějak dotáhnutá do konce a čtyři nám tam ještě nějak visejí, takže určitě velice rád. Ale teďka, teďka vážně. Eh, opravdu, tohle to není žádná kritika. Já bych chtěl být hrdý na to, že OLAF je jedna z evropských institucí, která se zabývá vyšetřením těch kauz a dotáhnutí těch kauz do konce. Ale je pravda, a já nevím, čím to je, já chodím za policisty zítra jdu na, na policejní útvar vyšetřování do Prahy, na policejní prezidium a je pravda, že prostě když je něco vyšetřeno, je něco dotáženo, tak je prostě veřejnost o tom informovaná. A já prostě pořád nevím, proč u OLAFu, když něco uzavře nějaké vyšetření, tak my ty informace prostě nemáme. Mně to přijde, že to je takový hrad nebo zámek ze slonové kosti. On se nádherně leskne. Je to výkladní skříň schopností Evropské unie prostě dostat se k informacím. Ale, ale prostě ty informace nám jsou k ničemu. Já bych chtěl říct, Giovanni, že my jsme spolu hovořili několikrát. Opravdu, říkám, já si tě obrovsky vážím za tvůj entuziasmus, ale ty dokážeš mnoha slovy nic neříct. Tahle zpráva je, je výborný materiál ale já tam zase nevidím nic konkrétního. Já bych prostě chtěl, aby OLAF zrychlil vyšetřování. Já vím, že máte omezený zdroje, že se nedá tlačit na to, ale prostě vždycky je potřeba jakoby ty věci z, z, um, zlepšovat. A já si myslím, že máte tým odborníků, který dokáže na základě posouzení základních věcí říct, je tato kauza vyšetřovatelná nebo není Budeme ji vyšetřovat nebo ji odložíme? Jsem viděl, kolik máte podnětů. Prostě se tím dokážete určitě poměrně rychle, rychle prostě projít a je, je možný v případě, že ta kauza je vyšetřovatelná, tak se na ty kauzy zaměřit. Tady řešíme problémy třeba pašování cigaret, obrovské pašování cigaret do Evropské unie z Běloruska. Ty kauzy přes Polsko jdou strašně z mýho pohledu, pohledu pomalu a jsou vyšetřovány pomalu karuselové obchody, kde opravdu Evropská unie ročně přichází o 160 o 160 miliard, což je rozpočet Evropské unie. Jsou tady věci, kdy jsou opravdu podvody, kdy vidíme, že představitelé různých států České republiky nevyjímaje si postaví nějaké luxusní sídlo, které je jasně z veřejných zdrojů dané, že, že zde může být podvod, protože určitě nesplňovali, nesplňovali předpoklad, že byli malý příjemce nebo malá firma, tak tu malou firmu vytvořili. Nikdo neví, kdo tu firmu vlastnil. A prostě to vyšetřování netrvá měsíce, ale to vyšetřování trvá roky a táhne se. A to si myslím, že je naše kritika a to je to, co my dneska tady, tady chceme říci. A já bych to tím rád uzavřel opravdu ně, něčím pozitivně. Giovanni, ty se pořád bráníš a bojuješ s náma. Myslíš si, že tady sedí řada lidí, kteří tě nemají rádi. Ne, my nemáme rád, rádi třeba ten způsob té práce, ale v osobní rovině si myslím, že řada z nás tě velmi respektuje a respektuje i práci Olafu a práci tvýho týmu, ale prostě my chceme konkrétní výsledky. To je kontrolní komise eh, Evropského parlamentu a to je naše role. Děkuji. Kolega de Jong, bitte. Pan de Jong? <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Kesslerovi za jeho zprávu, za jeho úvod. Plně souhlasím s předřečníky, takže budu poměrně stručný a věcný. Pokud jde o výroční zprávu OLAFu za rok 2016, eh, tak zde nevidím takový typ analýzy, jakou jsme obdrželi k justičním doporučením OLAFu pro členské státy. Zatím to jsou pouze čísla. My jsme měli aktuální stav k září 2016 a já bych rád získal ujištění od OLAFu, že budeme moci získat eh, něco podobného někdy do září nebo do října letošního roku, abychom na to mohli navázat, abychom získali povědomí o tom, proč zde je stále takový mismač mezi prací Olafu a těmi návaznými kroky. Za druhé, eh, četl jsem si ten odstavec o eh, tom úřadu Evropského státního zástupce. Eh, asi si všichni říkáme s obavami, co se stane s Olafem nebo se zaměstnanci Olafu v tomto kontextu a asi bych zde očekával eh, větší předpověď toho, co se bude dít. Jenom říct, že to je dlouhý proces a teď tady je eh, celá řada členských států, které vstoupí do EPO v rozšířené spolupráci, to podle mě nestačí. Mohl by nám Olaf eh, poskytnout nějakou prognózu toho, co, nebo jak Olaf vidí budoucnost, až EPO vznikne? Za třetí, já už jsem to po vás chtěl v loni, před dvěma lety jsme měli tabulku zaměstnanců OLAFu a viděli jsme tam, že e, Italové, Belgičani tam jsou e, až příliš zastoupeni. A já jsem tehdy e, žádal o nějakou politiku, aby to rozprostření mezi národnostmi bylo rovnější. Žádnou takovou tabulku jsem však tentokrát nenašel, byť jsme o ní v loni specificky žádali. Dozorčí eh, výbor to už řešili kolegové. K tomu mám jen jednu otázku. Vy jste byl velice pišlý na to, že jste jim dal vzorek, ale když se podíváte na účetní nebo dohlížitele obecně, tak eh, to jsou právě ti účetní, kdo určují ten vzorek. A to je podle mě ten problém mezi eh, Olafem a kontrolním výborem. Ehm, Olaf jim dal ten vzorek, ale oni si ten vzorek nemohli vytvořit sami. Tolik k tomu. Děkuji. Ano, tím jsme ukončili kolečko otázek. Pane generální řediteli, máte slovo. Yep, thank you very much. Děkuji mnohokrát vám všem. Já si vůbec nepřipadám, že mě nemáte rádi, tak to opravdu zdůrazňuji, hlavně pro kolegu Zdechovského, který ve finále na mě byl velmi milý ve svém příspěvku. Takže já si nepřipadám, že proti mě něco máte. A Určitě se nestavím do defensívy, protože k tomu ani není důvod. Ehm, někdy třeba jsem agresivní, ale ne vůči vám. Tady jde jenom vůči zprávě za minulý rok, vůči tedy zprávě ehm, toho eh, dozorčího výboru, který opravdu tu zprávu opravdu považuji za nepravdivou. Já ale opravdu se nestavím do defenzívy, nepřipadám si nenáviděn. Tady je jenom o to, abychom si ustanovili nějaký respekt vůči práci, nejenom vůči mně, ale vůči práci OLAFu, kterou tedy jsme odvedli v minulých letech. Tady jde tedy o to, abychom zajistili, že ten dohledový výbor řádně pracuje. Takže teď se vrátím k té otázce vzorků. Teď se můžu dokonce vrátit k tomu dni, kdy mi ten vzorek byl poskytnut. E, to bylo minulý rok, můžu to říci i e, jak to bylo e, letos. Takže většinou je to tak, že tady oni určí počet, potřebujeme při nejmenším 50 až 60 případů, abychom tedy k tomu plnému přístupu. A potom potřebujeme i složení. To znamená, potřebujeme ehm, vzorek cigarety, Teďka mám eh, konkrétní, konkrétní příklad eh, vzorku, který byl vyžádán a také poskytnut v roce 2017 tomu novému dohledovému výboru. Oni si přáli vzorek, určili eh, tedy, že to bude 30 případů a šlo o uzavřené nebo opuštěné příklady, od nichž bylo upuštěno ohledně zaměstnanců a poslanců, eh, tedy institucí a parlamentu. Takže 30 případů, eh, pardon, propuštění zaměstnanců institucí a že žádali si tedy případy z, pří, z parlamentu, z komise, um, přesně stanovili složení a my jsme takto náhodně vybrali 30 případů, které tomu odpovídaly a to obdrželi za rok 2017. A tak to bylo i třeba v tom případě za minulý rok. 62 příkladů, oni zase stanovili velikost a složení, ale výběr těch jednotlivých konkrétních pří, případů to, byl, to je náhodný výběr. výběr. A ještě na závěr k přístupu k údajům. Ten nový výbor si zase vyžádal tento vzorek, dostal jej a vyžádali si taky kompletní seznam našeho vyšetřování zaměstnanců všech institucí, včetně poslanců. My jsme na tom odvedli eh, stovky, opravdu to byly stovky případů. My jsme jim poskytli celý ten seznam a oni tedy si potom vyžádali vzorek, a sice to byl přístup konkrétně ke třem případům uzavřeného vyšetřování. Oni tedy zase stanovili, jak bude vypadat ten vzorek a my jsme jej poskytli. Takže s tímto dohledovým výborem zatím žádný problém nebyl a nepředpokládám ani do budoucna, že nějaké problémy budou. Jinak řídíme se stanoviskem třech právních služeb, protože ono je to vlastně něco, co my jsme sami navrhli. A je to prostě přesně to, co se děje nyní. A ta zpráva byla předložena tedy tím bývalým eh, eh, dohledovým výborem. Tak teď k eh, EPPO, Evropské státní zastupitelství, a potom, co říkal pan De Jong a Javor. V naší zprávě je trochu věnováno i politice, ale jen málo. Ale proč? To je přeci zpráva o, o činnostech OLAFu jako vyšetřujícího orgánu my všichni víme, že OLAF má také politickou kapacitu. Ale v této eh, politické kapacitě není nezávislý. Eh, nějaký tedy oddělený orgán. To jsme potom službou komise řekněme, normální službou komise pro eh, utváření politiky. Takže my tedy nepředpokládáme, eh, ne, nepředkládáme žádné návrhy politiky, protože to je eh, práce komise. A EPO si jistě zaslouží hlubší analýzu, eh, diskusy o údajích a tak dále. Ale to určitě nemůžeme udělat ve zprávě OLAFu. Jak jistě víte, proběhne hodnocení. Komise má povinnost eh, předat do října parlamentu toto hodnocení. To dělá tedy OLAF, ale nejenom ve spolupráci s komisí. A to jistě bude příležitost pro parlament, aby jste o tom diskutovali i s námi. Zpráva OLAFu to může jenom zmínit, ale nemůže udělat více. Pan Javor říkal, a já s ním souhlasím, že Olaf může obrovsky přispět. Může vlastně přispět ve své kapacitě utváření politik. Tady máme zprávy pro, pro jednotlivé země a tak dále. Ale jak říkám, jsme součástí komise přispíváme u utváření politiky komise například v boji proti podvodům, proti korupci a také při eh, sepisování těch zpráv o jednotlivých zemích. Náš eh, stávající pan komisař, eh, komisař Ettinger, to vnímá stejně a váží si role OLAFu, e, například tedy při e, ustanovování EPO a vůbec e, v ustanování politik Evropské komise. Když máme takto silného komisaře, který nás podporuje v naší politické kapacitě, tak já jsem přesvědčen o tom, že díky tomu budeme přispívat více v oblasti tedy utváření politik komise. I, i co se tedy týče těch eh, zpráv pro jednotlivé země. I to naše samotné vyšetřování jednotlivých zemí my můžeme pomáhat eh, komisi podávat zprávy o tom, jak orgány jednotlivých zemí postupují v oblasti boje proti korupci a podvodům a nakolik s námi spolupracují. My ohledně tohoto předkládáme nějaké statistiky, děláme studie. To je v podstatě zajímavější, než si, tady máme pět vyšetřování v České republice, tři na Slovensku a podobně. Ale postoj a kapacita orgánů členských zemí které my samozřejmě posilujeme, aby bojovali sami proti tomuto fenoménu. E, tato schopnost českých zemí tedy se, e, je taková rozmanitá. E, liší se jejich kapacita, ochota a také právní nastavení v jednotlivých zemích. Například došlo ke změně politiky v jednom členském státě, která potom měla dopad i na naši práci. My o tom musíme samozřejmě komisi podat zprávu a komise potom sama bude postupovat. Další případ je eh, případ eh, obrovského celního podvodu Tady to má specifický eh, tedy obsah, ale zároveň tady se upozorňuje na strukturální slabiny systému celé celní unie. A já jsem se věnoval i eh, tedy legislativě eh, o clech, o DPH. A samozřejmě tyto podvody vedou k obrovským ztrátám pro rozpočet. Takže z pohledu Eh, vyšetřování nebo vyšetřovatele. Samozřejmě můžeme předkládat i nějaká doporučení pro politiku, můžeme ji předložit komisi. To už jsme udělali, obrátili jsme se na DG Taxo, eh, DG Budget a tak dále. Pan poslanec Flanagan eh, žádá o ujištění. Já vás tedy ujišťuji. Samozřejmě to je otázka důvěry ve finále. Možná slova nestačí. Ale eh, každopádně vás ujišťuji, že vyšetřování OLAFu je nezávislé a to nikdo nespochybnil, pokud vím. ani žádná instituce, ani žádný členský stát. Naše vyšetřování probíhají v souladu se stanovými pravidly. A pokud mi nevěříte, je to dokumentováno i velmi mm, malým počtem stížností eh, jak jednotlivců, tak eh, mm, soudů k ombudsmanovi eh, ohledně našich vyšetřování. Mě dokonce v koridoru, tedy na chodbě zastavil jeden z vašich kolegů, který na mě tam čekal. Doběhl mě a e, dal mi novou zprávu o, s novými informacemi o možných podvodech v jeho zemi. Řada z vás to takto dělá, dělají to i občané, bohužel. V řadě případů musíme říci, že nemůžeme, že nemáme eh, příslušnou kompetenci eh, vyšetřovat například eh, ty podvody týkající se DPH, to tady někdo zmiňoval. Proč nevyšetřujeme ty podvody, jak říkal pan Zdechovský, ten už odešel. My bychom to rádi udělali, ale členské státy spochybnili Eh, kompetenci jak komise, tak OLAFu eh, se tomu eh, to vyšetřovat. Paní Gresle si je moc dobře vědoma tohoto problému. Takže orgány mm, členských států mm, nespolupracují s OLAFem ve vyšetřování DPH, takže my jsme de facto nescho- ne- ne- neschopni, nemůžeme vyšetřovat podvody v oblasti DPH. Ačkoliv my říkáme, že za to kompetence máme. No to je tedy samozřejmě otázka, která se musí vyřešit legislativně. Potom pan Zdechovský opět říkal, že jsem v nějaké uzavřený v té své věži a e, nedělám tiskovku po, vyšet, po ukončení všech těch 70 vyšetřování, které probíhají vlastně každoročně. Ale kdybych to dělal, tak bych nejspíš byl ve vězení. Jinak pan Dali eh, na mě podal zprávu i za to, že jsem podal zprávu o jeho případě. Eh, vy říkáte, že když eh, mluvím, tak neříkám nic o těch vyšetřováních, ale naopak má tisková mluvčí ti zase eh, neříkají moc, oni jsou velmi dobří v tom, že eh, se vyhnou tomu, aby toho říkali moc, protože já vůbec neznám žádné policisty, kteří sepíšou zprávu, pošle, pošlou jej eh, žalobci a potom ještě předtím, než žalobce obdrží tu zprávu, udělají tiskovku to určitě by tedy nikdo s tím nebyl spokojený, eh, obzvláště tedy eh, žalobce. A není tedy možné takto hned zveřejnit, co v té zprávě je. To by přeci dokonce porušovalo zákon. A určitě by to eh, komplikovalo možné trestní stíhání. Já velmi rád hovořím o tom, co děláme, ale zdržuji se toho. Možná důvěra v Olafu by byla vyšší, pokud bychom mohli zveřejňovat všechno, co děláme. Takže my v souladu zákone, se zákonem se, děláme, se snažíme dělat to, že tedy přikládáme vždycky popisy nějakých konkrétních případů. Více už asi ale udělat nemůžeme. Ono tady nejde o nedostatek transparentnosti. Tady mm, opravdu jde taky o ochranu údajů, o důvěrnost některých vyšetřování. A co se týče implementování doporučení, tak mohu pouze dodat, že my máme jenom, my, nej, my nejsme statistický úřad, My nejsme statistický úřad, ale samozřejmě vítáme jakoukoliv, jakoukoliv statistickou studii našich doporučení, těch finančních. Pan Javor také zmínil implementaci těch finančních doporučení ze strany komise. Co se tedy týče těch finančních doporučení, je pravda, že my to normálně tedy dáváme eh, službám komise, ale tady samozřejmě jde i o proces plnění, který probíhá na národní úrovni. Abyste získali peníze zpět z nějakého podniku nebo od jednotlivce, který byl příjemcem evropských fondů, to je proces, který nastan, nastartuje generální ředitelství na komisi, ale pokud ta komise, eh, ne, tedy pardon, pokud ta osoba nezaplatí nebo podnik, musíte se obrátit na soud. Eh, tam eh, často probíhá potom trestní řízení nebo soudní řízení a vlastně to plnění toho navracení probíhá vnitrostátně. A účastní se toho tedy vnitrostátní orgány. A proto, abychom tedy podali zprávu o implementaci komise, tak příští rok obdržíte rozhodnutí ohledně eh, navrácených penězích, eh, jak tedy eh, vlastně postupovala komise na základě doporučení OLAFu. A já vám můžu říct, že normálně DG Budget a další služby komise spoléhají na naše eh, finanční doporučení. Možná jsem neodpověděl všem, možná jsem neodpověděl dostatečně, ale věřím, že to bylo eh, přeci jenom dostačující. A děkuji mnohokrát a samozřejmě rádi eh, budeme znovu spolu pokračovat. Ano, děkuji. Všichni kolegové, kteří mají pocit, že jim nebylo odpověděno, se píšeme takový dotazníček, stanovíme nějaký termín, abychom dostali skutečně spolehlivé odpovědi které eh, takto ústně nemůžeme očekávat. Děkuji, že jste přišel. Jsme za to rádi. Chtěla bych všem kolegům říci, že naším úkolem bude zvolit vašeho nástupce. My spolu rozhodujeme, takže eh, to nás také bude zaměstnávat. Děkujeme ještě jednou, že jste přišel. Končím schůzi. Příští schůze bude 26. června v 15 hodin. You see how late